Takže, milé kolegyně, milí kolegové, měli bychom začít. Já vím, že tedy zahájení ve 14.30 není vždycky optimální. Uvidíme, se, zda bychom, uvidíme, zda bychom to nemohli opět měnit, tyto časy. Ale přece jenom dovolte, abych s velikým potěšením mezi námi přivístali paní komisařku Gabrielova od té doby, co byla poprvé jmenována do své funkce. Paní komisařko, jak jistě si pamatujete na vaši dobu, kdy jste působila v parlamentu, každý výbor pravidelně provádí výměnu názoru s příslušnými členy komise v rámci takzvaného strukturovaného dialogu a my se pomalu blížíme eh, konci současného legislativního období a tím pádem také novým volbám evropským, ale přesto před námi leží ještě celá řada práce v neposlední řadě také proto, že máme připravovat návrhy pro příští generaci generaci finančních programů a pokusíme se pracovat na přepracování směrnice o audiovizuálních službách, stejně tak, jako nás čekají ještě nějaké legislativní předpisy. A kromě toho pracujeme na programu komise, který program komise obsahuje pro rok 2018 celou řadu iniciativu, které jsou relativně nové v oblasti evropské politiky a staví nás před nové společensko-politické výzvy. Tady myslím například na rozšiřování fake news, Eh, rostoucí potřeba zlepšování digitálních znalostí občanů. Já vím, že všechny tyto problémy vám velice leží na srdci a tudíž se velice těšíme na to, že se dozvíme víc o vašem postoji, o vašich iniciativách a teď vám bez jakýchkoliv dalších okolků udělím ráda slovo, aniž bych se tedy zmínila o mé prozbě, abyste se omezila na 10 minut, abychom měli dostatek času i na diskusi, protože na minulých schůzích jsme měli zavést vyzkoušeno takové, takový postup ping-pongu, to znamená otázka-odpověď. A e, to znamená, že tedy poslanci, koordinátoři mají vždycky možnost dvě minuty hovořit, ostatní poslanci jednu minutu a vždycky mají možnost položit jednu otázku a vy na to můžete okamžitě odpovídat a pak ještě existuje možnost dodatečné otázky. Toto všechno tu diskuzi oživí a není to takové, jako, není to takové jaksi poučující tady ze zhora. Mm, takže myslím, že by nám to mohlo tady zafungovat stejně jako při poslední zasedání. Děkuji srdečně za to, že jste přišla a teď dostáváte slovo, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente, madame Kamere. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci, dovolte, abych vám nejprve poděkovala za to, že jste mě pozvali k tomuto významnému dialogu. Pro mě je nesmírně důležité spolupracovat s vaším výborem pro kulturu a vzdělávání, abychom spolu zvládli výzvy digitálního trhu. Ještě jednou děkuji mnohokrát za vaši konstruktivní roli eh, v diskusi o digitálním věku. Dnes digitální rozvoj má obrovský dopad na všechny sektory našeho hospodářství, včetně kulturní oblasti. Vím, že vy stejně tak jako já rozpoznáváte potenciál digitálních možností i pro kulturu. Já jsem silně přesvědč, já jsem velice přesvědčena o tom, že digitální možnosti umožní demokratičtější a širší přístup ke kultuře díky naší spolupráci eh, můžeme eh, učinit společně mnoho pro evropské občany, aby mohli získávat eh, příslušné zprávy a měli větší přístup také k kultuře na evropské úrovni. Ehm, nemáme mnoho času na to, abychom eh, prostě učinili podstatné kroky pro završení digitálního trhu. Ehm, my se snažíme soustředit na, eh, počet, na určitý počet legislativních iniciativ, o kterých se s vámi chci podělit abychom využívali toho našeho společného elánu, abychom dosáhli cílů v této politice. A ještě nějaké díky navíc. Děkuji za vaši práci v rámci pokroku, kterého jsme již dosáhli eh, v rámci eh, příslušné směrnice. A eh, je třeba, abychom tedy pokročili dál v dalších politických prioritách. Chci vám také poděkovat za završenou práci na směrnice DSM když jste mm, velice rychle pokročili v této práci a zejména také v práci na copyrightu. Eh, došlo k prvnímu třístranému jednání ke velice konstruktivní a pozitivní atmosféře a já se těším na další produktivní spolupráci se spolulegislativci k tomuto tématu. A teď mi dovolte, abych okamžitě se zaobíral tématem, které mi velice leží na srdci, a to jsou digitální kompetence. Zavedení digitálních technologií do všech sektorů hospodářství znamená nezbytnost získávání nových kompetencí, kterou, většinu zaměstna, kterou většina pracovníků zatím nemá a musí ovládat. V lednu komise schválila akční plán pro digitální vzdělávání, které definuje opatření, eh, která by měly přijmout vzdělávací systémy jednotlivých států, aby se byly lépe schopny přizpůsobit digitálního věku a umožnit umožnili lepší využívání technologických, pardon, digitálních technologií, aby vyzbrojili občany nezbytnými digitálními poznatky, aby mohli využívat možnosti, které digitální věk skýtá. E, vidíme, že mladí lidé, kteří opouštějí školy, nemají dostatečné kompetence. Více než 40 podniků hledá IT specialisty. Oni potvrzují, že mají velké potíže, aby nalezli příslušné odborníky aby bylo možno obstát této výzve, tak jsem v prosinci v roce 2017 zahájila takovou pilotní iniciativu, která se jmenuje Digital Opportunity, tedy digitální příležitosti, které umožní stáže šesti tisícům studentům od roku 2008 do roku 2020 v v souvislosti s programem Erasmus. Celá řada těch Eh, kteří jsou v té koalici Digital Jobs, už stvrdili svou disponibilitu a sice přijmout tyto stážisty. A doufám, že se zvýší počet mladých lidí, kteří budou moci mít užitek z tohoto projektu. Dále, další téma, které mi také leží na srdci a budeme o něm hořevit stále více, to souvisí s příštím víceletým finančním rámcem. Jsem přesvědčena o tom, eh, že to hraje významnou roli pro možnost vybavit občany novými kompetencemi a tím pádem možnost získávat lepší zaměstnanecké šance a zvýšit konkurenceschopnost na trhu práce. Ale je třeba eh, postarat se o to, aby určité skupiny osob nezůstávaly stranou. Proto potřebujeme také mediální podporu. Audiovizuální krajina se změnila, eh, se stále mladší audiencí, eh, s individualizovanou konzumací. Dochází také ke stále vyššímu šíření platform, Eh, které reflektují naši společnost, ale je zcela zásadní, aby velká část obsahu na těch platformách, které kolují, zejména služby na vyžádání, sdílení videí a sociálních eh, médií eh, byly sjednocené na evropské úrovni a v tomto kontextu teď pracujeme na přípravě nových pers- finančních perspektiv po roce 2020 a také pracujeme na programu týkající se právě těchto mediálních kompetencí. Ráda bych eh, podtrhla angažovanost komise v tomto programu a v přidané hodnotě, kterou symbolizuje. Eh, chci, abychom měli stejné strategické cíle, to znamená kulturní diverzitu, jazykovou diverzitu a zároveň kompetentnost pro to, abychom Eh, v této nové obnovené krajině audiovizuální, audiovizuální byli schopni obsát před novými výzvami a proto je třeba, abychom měli odpovídající prostředky z, ročpo, z rozpočtu. Já uvidím s mým týpem, type, pardon, s týmem, jakým způsobem tyto otázky budeme moci rozpracovat s veškerým naším elánem. Víme, mm, eh, jak to vypadá s evropskými filmy. Je třeba říci, že evropský film eh, obíhá méně v evropských státech než americký film. Nabídka není totiž dostatečně přístupná. A proto bych ráda mm, zahájila tak takový evropský repertoár, program Evropsk, projekt evropských filmů, abychom před koncem roku 2018 rozvinuli takový eh, projekt, který by se staral o možnost přístupu k evropským filmům. Zorganizuji eh, schůzky se všemi zúčastněnými stranami, eh, také se zástupci z Berlínáre, abychom mohli využít jaksi znásobené energie všech, kteří jsou zúčastněnými stranami v této oblasti. To nám umožňuje identifikovat země, v nichž filmy jsou přístupné a budeme zvažovat o možnostech online přístupu jak v těch článech, kde ty filmy jsou disponibilní, tak ve státech, kde prostě ještě nejsou dány um, k dispozici na síti. A je budeme se také snažit zvažovat možnost přispět k financování tohoto projektu. Byl by to výborný nástroj online, který by mohli využívat občané, aby konečně měli možnost online nového přístupu k filmům, které by získávali legálním způsobem. Také bych ráda Eh, zmínila další bod, a to je strategie Digital for Culture, čili digitálnost pro kulturu. A já vám to teď poněkud přesněji popíši. Ale jak si smysl jako takový této iniciativy, a já naprosto sdílím tento smysl, je združit kulturu a digitální možnosti takovým způsobem, aby digitální možnosti posílili vliv kultury na ekonomii i na společnost. Je to strategie, která může prokázat, že digitální technologie by neměly vyvolávat pesimismus a nedůvěru, ale naopak optimismus v prosperitu. Tato strategie bude mít šest zásad. Tady bude širší přístup, demokratický přístup ke kultuře, a půjde to také k zohlednění mm, publika nebo těch, kteří k tomu budou mít přístup a také k zhodnocování kulturního dědictví až k financ- možnostem financování. Já potom mm, v diskusi vám mohu detailně něco k tomu říct, budete-li si to přát. A vy už jste na to upozornila také, paní předsedkyně. Fake news, abychom měli eh, skutečně ověřené informace které se šíří po síti, protože stále více se šíří nepřesné informace v těch digitálních prostředcích. Zaobírá se tím také Evropský parlament, který zvažuje akci, jak jednat proti fake news. A my pracujeme na tom, abychom identifikovali efektivní nástroje, operativní postupy a jiné akce pro klíčové aktéry trhu, abychom nakonec mohli předložit sdělení komise Evropskému parlamentu i radě a chceme to učinit v Dubnu. Konzultovali jsme zúčastněné strany, členské státy, expertní skupiny v oblasti médií a vzdělávání. Veřejná konzultace byla zahájena, bude ukončena 23. února. Byla vytvořena skupina expertů na vysoké úrovni, kteří eh, pracují na završení, na závěrech jejich zprávy a e, já samozřejmě budu mít výsledky veškeré této práce, ale jsem velice znepokojena negativním dopadem fake news na evropské hodnoty a na základní lidská práva, protože svoboda projevu znamená také povinnost bdění nad tím, aby veřejnost byla chráněna na všech úrovních, abychom tady měli přesnou komunikaci, nepodléhající špatným, nesprávným informacím. A chtěla bych tady jasně říci, že když hovoříme o fake news, tak vidím tady rudě, mám tady takové červené vlákno. To znamená zachovat svobodný projev a svobodný přístup k informacích, ale v tomto kontextu je také místo pro odpovědnost. A Myslím si, a vás jistě nemusím k tomu povzbuzovat, že třeba bychom nalezli společný přístup. Nepodařili se nám to na evropské úrovni, tak dochází, dojde k riziku, že tady budeme mít další fragmentaci a že tady bude docházet eh, k iniciativám na vnitrostátní úrovni, takové, kde velice dobře víme, že se to v jednotlivých eh, státech šíří nesprávné informace, ale ty se nezastaví na hranicích. Víme velice dobře, že mají přeshraniční dopady. Děkuji vám mnohokrát, že jste mě pozvali a děkuji vám za pozornost. Ano, mnohokrát a eh, srdečně vám děkujeme, paní komisařko, eh, za ve skrze ambiciozní pracovní program, který jste si přece vzala pro nejbližší dobu a nyní můžeme přistoupit k diskusi. Začneme koordinátory a začneme konkrétně Silví Kostou. Maximálně dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Jsem velice ráda za tuto možnost setkání, když eh, nedávno eh, jsme eh, v rámci meziskup skupiny eh, eh, nezletilí eh, mladí měli možnost hovořit o obdobných otázkách, včetně škodlivého obsahu na internetu. Bylo to velmi zajímavé setkání, byly tam i konkrétní návrhy. Snad byste nám mohla sdělit, co hodla komise dělat více souvislosti s ochranou před kybermobbingem, kyberzločinem a zejména proti hrozbě které jsou vystaveni eh, nezletilí. Eh, hovoří se o tom, že Eh, směrnice eh, audiovizuálních službách by měla být završena. K tomu se eh, zavázalo i bulharské předsednictví. My jsme tam do toho vnesli také řadu novinek. Nejde pouze o nezletilé, ale jde obecně o ochranu o základních práv, ochranu lidské důstojnosti a také o korektnost zpráv, ochranu před škodlivými obsahy, jde o sociální platformy platformy, online televizi a tak dále. Ale první bod. Ráda bych eh, chtěla lépe pochopit eh, akční plán o digitálním vzdělávání, respektive zda stojí eh, nebo je nějak v souvislosti s tím, co na čem pracuje Kristina Libacká, totiž nových iniciativách po samitu vzdělávání jako předpoklad pro sociální rozvoj, inovace a tak dále. Takže jak tyto kompetentnosti do toho zasahují a jaké zdroje je potřeba vyčlenit, protože konstatujeme následující. Například máme onen Junkrův fond, tento investiční fond, který vůbec nemá žádné dopady na vzdělávání. Hovořili jsme i o platformách eh, pro učitele, docenty, eh, lektory. A pak eh, jsme hovořili o digitální infrastruktuře pro školy, která má být usnadněna a také by měla eh, zasahovat i na, do úrovně vysokoškolského studia. Eh, takže ráda bych konkrétně znala ten návrh. Považuji ho za zajímavý, ale měla by vzniknout celoevropská platforma, pokud jsem to pochopila správně. A jakýsi eh, také evropský filmový inventář. I tady bych ráda věděla, s čím po, eh, komise počítá. A hned se dostanu k závěru digitální obsahy. Snad nám můžete k tomu říci více, jak ta nová strategie má vypadat v souvislosti s Evropským rokem. Přece nás není tolik, tak snad bychom mohli hovořit více a déle. Ano, to je pravda, říká předsedkyně, ale eh, rovná práva pro každého, takže uvidíme, když bude mít každý slovo, tak můžeme udělat druhé eh, kolečko. To bude ta férová varianta. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní Kosto, za vaši otázku. Hned eh, od, zareaguju na tu první ochrana nezletili. Chci to říct ty okamžiky. V každé, Každý třetí, mladý, každý třetí uživatel internetu je nezletilý. Máme tady samozřejmě pozitivní stránky, ale máme tady také stránky stinné. Domnívám se, že proto se musíme mobilizovat a proto společně s Evropským parlamentem 6. únoru jsme zahájili evropskou informační kampaň Safer Internet for EU, bezpečný, bezpečnější internet pro Evropskou unii abychom z tohoto roku udělali Evropský rok vzdělávání médií, vzdělávání pro možnost ochrany před kyberataky před kyberútoky tedy. Pro mě je nejdůležitější v této kampani, abychom eh, dali k dispozici do rukou nezletilých a mladých lidí nástroje, aby lépe pochopili, jak funguje internet, eh, vůči komu se mají obracet, kdo může být ohrožen ale je třeba tuto kampaň pro vádět společně s lékaři, pardon, s učiteli, s rodiči, prostě se zahrnutím všech. Máme tady Safer Internet Centers, čili Centra pro bezpečnější internet, která se nacházejí ve všech členských státech a které provádějí během celého roku kampaně a akce, které umožňují se sdílením co největšího počtu občanů provádět akce jim, jak chránit například své heslo, jak e, se starat o to, aby se člověk nestal obětí phishingu. E, jsou to často velice jednoduchá opatření a já počítám tedy se všemi, spolehám se na všechny a zároveň bych ráda řekla od samého začátku, že jsem zahájila tento apel a už máme, eminen, už máme e, prostě embas, proto velvyslance i vás, Máme tady zástupce evropských institucí, zástupce občanských společností, máme velvyslance pro tuto kampaň. Druhá věc, tento akční plán pro digitální vzdělávání, to je mimořádně významné pro mladé lidi, aby viděli, že musíme pracovat společně. Už spolupracovat se vzdělávacími systémy. My jsme v tomto pláně naprost, plánu naprosto jasně řekli, že chceme na jedné straně mít posílenou možnost pro mladé ženy, pro dívky. Chtěli bychom zorganizovat více školení pro uh, učitele, protože často se hovoří o tom, že to jsou mladí, kterým chybí kompetence, ale často chybí kompetence také učitelům. Pouze 25 učitelů disponuje nezbytnými eh, digitálními schopnostmi a znalostmi. Proto je třeba na základě spolupráce s příslušnými ministry v respektivních státech proto něco udělat, aby se tato situace zlepšila. Máme tady naprosto konkrétní pilotní projekt, to se jmenuje Selfie. Tady dáváme škole možnost, aby sama zhodnotila, na jakém úrovni se nachází prochází v oblasti digitálního věku a e, také e, Máme 650 škol, které zatím tento projekt provádějí a připojí se k ním záhy škol ještě více. A jak říkám, probíhá to na základě spolupráce s příslušnými ministerstvy, abychom mohli zlepšit situaci v této oblasti, aby tady došlo k multiplikačním efektům. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank, Helga no, děkuji vám. Helga Trüppel má slovo. Děkuji vám eh, za vaši účast, paní komisařko. V posledních měsících jsme měli několik příležitostí společně spolu hovořit o těchto všech otázkách. A také jsme hovořili o tom, co si počneme s digitální revolucí. Hovoříme o tom, že máme různé nové možnosti i v přístupu ke kultuře a tak dále, ale také je zde více fake news, nenávistných projevů a také dochází vlastně k vykořišťování tvůrců. Otázkou je i, jak to bude v budoucnu s kvalitní žurnalistikou. Takže potřebujeme určitou inteligentní regulaci. A myslím si, že dnes, tedy bohužel, jste, nebudu muset být celou dobu, protože mám ještě setkání s panem Ettingerem, tak si myslím, že ten, tak ten obecný postoj, který zastáváte, je naprosto správný. Možná je tam pouze jedna věc, která mi unikla. Před několika týdny jste zahájili určitou digitální veřejnou platformu, takže mě zajímá, jak to s ní vypadá, jak, jaká je aktuální situace. Tak prosím. Děkuji. Děkuji za velice plodnou spolupráci, která nám umožňuje neustále získávat nové návrhy, ideje a to nám umožňuje hovořit jedním hlasem a to je to, čeho máme zapotřebí my občané. A okamžitě zareaguje na otázku, protože už ji vlastně zmínila také paní Kosta a to se týká evropského repertoáru evropských filmů. Máme dva cíle a to je skutečně vytvoření viditelnosti evropského filmu, protože my jsme všichni hrdí na to, co máme, ale musíme dnes eh, prostě vytvořit tuto viditelnost, aby mladí, i mladí lidé si uvědomili, že to existuje, aby měli také chuť se na to dívat. To znamená, repertoár by měl vzniknout ve dvou etapách. V první etapě, ten první krok, to bude určeno směrem k profesionálům. Bude to taková platforma B2B a v té, na této platformě bude možné vidět, jaký evropský film je disponibilní kde a v jakém členském státě. Čili ta idea už tady je, jak už jsem řekla, už jsem zorganizovala takový první kulatý stůl. Máme tady dvě, tři další ideje, které se začínají uskutečňovat. Teď je potřeba pracovat na brandingu. Eh, musíme spolupracovat na no tom, aby to bylo co možná nejatraktivnější a abychom také počítali s určitou vydavatelskou politikou, protože my máme chuť ty filmy vidět a je třeba vzbudit to chuti ostatních. Ehm, co já vím, tak zatím v těch diskuzích jsme měli pozitivní odezvu a ta druhá část, ta bude potřebovat trošku víc času a ta je otevřená všem návrhům a všem ideám. B2C platform, to znamená dát k dispozici nástroj, eh, tuto platformu, kde by, za, kde by mohli občané vidět, jak mohou legálně mít přístup ke zhlédnutí filmu, bude to nějaký videoservis nebo něco takového. A to je oblast, na které musíme stále ještě pracovat, zatímco si myslím, že v té první fázi budeme mít velice často výsledky, jak jsem vám řekla, bych ráda, aby tento repertoár eh, v roce v říjnu 2018 už byl uzavřen a pak už mohl fungovat. Pro tu druhou část si budeme muset vzít dostatek času, abychom zohlednili všechny specifiky specifika. Promiňte. Ano, srdečně vám děkuji a pro nedostatek ostatních koordinátorů nebo neúčast koordinátorů se dostaneme k dalším členům, poslancům. První je Santiago Fisas, prosím jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, za, děkuji vám za váš vyčerpávající program. A rád bych tady potrhl několik bodů. Ten první se týká digitalizací pro starší občany. Já si myslím, že tady je totiž veliká propast eh, mezi lidmi, kteří chodí do školy, kteří opouštějí školy, ale máme tady starší občany, eh, kteří jsou, abych tak řekl, analfabety v digitální oblasti. Jak jim pomoci? Tady si myslím, že je problém. Rozhodla jste se věnovat si i této oblasti a potom možná, že je příliš záj hovořit o fake news, ale mohla byste nám říci, eh, jestli už vidíte nějaké možnosti, jak bojovat proti eh, tomuto jevu, který bych nazval jaksi epidemí. Eh, děkuji mnohokrát a poprosím paní komisařku odpověď. Děkuji vám mnohokrát za tuto velmi příhodnou otázku. Ta příhodná, pardon, ta první otázka, to je samozřejmě mimořádně eh, vážné téma. My teď nemáme žádná zázračná řešení. Když hovoříme o starších občanech, je přece třeba uvědomit si, že tady máme více kategorií. Jsou to ti, kteří mm, eh, mají stále ještě prostě chuť sledovat digitální informace, ale také máme starší osoby, které k tomu nemají chuť. Je my máme tedy určité schéma, které chce umožnit starším občanům získat digitální kompetence, které by jich um, jim umožnily zůstat v aktivním životě. To se jmenuje nějak Pathways a děláme to ve spolupráci s paní komisařkou Tyson. Na druhé straně stále více diskutujeme o tom, jaké akce bychom mohli navrhnout dále. Jedním z řešení, které patří do mého portfolia, znamená překonáním digitálních inovačních eh, propastí. Na příštích pět let, teď nám tedy zbývají tři roky, my jsme teď v tom druhém roce z těch pěti, eh, v tomto programu. Naším cílem je, abychom do roku 2020 měli eh, digitální inovační středisko, pro starší občany, které by prostě vzdělávali, školili starší občany. Budou-li existovat takováto centra v regionu, kam to nebudou mít občané daleko, protože samozřejmě vzdálenost pro starší lidi je problém. mají také sníženou mobilitu, že? A to by bylo jedno z řešení. Ale musíme samozřejmě pracovat i na dalších řešeních a možná v tomto okamžiku eh, členské státy si ještě velice e, žádlivě střeží své kompetence. Ale já si myslím, že třeba vytvořit Evropskou koalici pro digitální zaměstnanost. Ale eh, jak říkám, eh, když můžeme nabídnout školení pro 3 miliony a půl občanů, mám tady celou řadu dalších, kteří říkají, my bychom chtěli pomoci starším občanům tak, aby digitalizace nezůstala jenom nevyužitou příležitostí, protože digitalizace zůstává dnes také rizikem sociálního ehm, vyloučení nebo eh, upadnutí do chudoby. A teď k fake news. Okamžitě bych ráda tady učinila rozdíl mezi fake news a ilegálním obsahem. Co se týče ilegálního obsahu, tady máme zcela jasnou definici. E, to jsou nenávistné projevy, podněcování k nenávisti, pornografie. Ale k fake news nemáme ani definici. A proto jsem navrhla, aby tady byla skupina expertů, kteří by se rozdělili do několika pracovních skupin a jedna, v těchto, jedna z těchto pracovních skupin pracuje na definicích a mohu vám říci, že o, na, o to je velký zájem. A teď budu čekat na výsledky práce této vysoké skupiny. Máme tady experty, které se týkají ústavního práva. Dnes tady máme opravdovou potíž. Co víme o tom? Eh, fake news, eh, nesprávné informace, to není ani ironie, ani satira, ani názor. Prostě je zatím záměr uškodit. Mm, a tento záměr se může také týkat komerčních zájmů, ale máme tady také politickou a sociální dimenzi, která je nesmírně důležitá. V současné době tedy pracují tyto mm, pracovní skupiny. To, co je pro mě důležité, je, já se domnívám, že pro fake news tady máme čtyři klíčové prvky Eh, které je třeba zahrnout, když hledáme řešení. Inkluzivita. Musíme na tom pracovat všichni. Tady mají všichni odpovědnost za sociální sítě, za platformy, novináři, eh, vzdělávací eh, pracovníci, novináři, soc, instituce různé sociální a tak dále. Za druhé musíme více pracovat na mechanismech, které se využívají pro šíření fake news. A také, jak jsou financovány, jaké příjmy generují, jak to vypadá s věrohodností eh, dá, musíme dát občanům do rukou příslušné nástroje, které jim umožní hledat ten první zdroj. Ale je strašně zásadní, abychom samozřejmě zachovali osobu projevu, ale musíme mm, mít odpovědnost za ochranu. Eh, a tady je třeba zohlednit také diverzitu. Není možné prostě dokázat toho, aby fake news zmizely. Ale je třeba, aby se omeznil ten prostor, který se podařilo fake news už zaujmout. Na tom tedy pracujeme a v polovině března zveřejníme výsledek zprávy a 27. února budeme mít další diskusy s veřejností, kde se budou vyjadřovat i experti a nejdůležitější je uvědomit si ty různá, ta různá stanoviska abychom získali společný přístup. Dvě klíčová slova říkám skupině expertů. Chci něco nového a něco konkrétního. Děkuji vám srdečně a nyní má slovo eh, Kristina Libacká, jednu minutu. No, děkuji, paní komisařko, za... Ne, omlouvám se, říká paní poslankyně No. Entschuldigung, Martina, ich kann nicht ahnen, wer... Promiň, Martino, já eh, nemohu tušit, kdo tady koho zastupuje jako koordinátor. To je nutno mi sdělit předem. Kristino, máš slovo. Děkuji za bardzo interesującą wypowiedź, paní komisař. Takže děkuji, paní komisařko, za velice zajímavou, eh, zajímavý úvod. Eh, mám tři komentáře. Za prvé, Pojďme se vrátit zpět k tomu, jak je to s digitálními schopnostmi u učitelů. To je veliký problém, protože velice často jsou studenti zběhlejší v digitálních technologiích než učitelé. Ale je se taková nová myšlenka, určitá akademie pro učitele, takže možná by se to tím dalo skombinovat s tou snahou zlepšit digitální dovednosti u učitelů. Druhý komentář. Hovořila jste o takzvané digitálním vyloučení dospělých. Hm, paní komisařko, já ve svých, eh, když jezdím do své země, tak eh, tam eh, lidé žádají, i starší lidé žádají různé kurzy ehm, a já tedy samozřejmě nemohu na to nějak moc úplně reagovat, na tu jejich poptávku, ale i seniori mají své různé organizace, pak je tam navíc místní samozpráva, takže si myslím, že kdybychom jim dali více financí, tak by to nakonec mohlo pomoci v této poptávce seniorů po těchto kurzech. A co se týče toho vzdělávání, jak chcete zaručit řádnou úroveň a kvalitu toho vzdělávání? Jak to chcete monitorovat? Poslední věc, na co se chci zeptat. Hmm, nedomníváte se, že by se také ty, ta výuka měla adaptovat věku těch uživatelů? Děkuji. Děkuji srdečně, snad se to také pokusíte trochu zestručnit. Děkuji, paní Libacká. Ano, co se týče digitálních kompetencí učitelů, mohu jedině podpořit veškeré ideje, které umožní vyučujícím, aby byli ještě více informováni a, a také, mm, jak se využívat sítě. To se týká i dospělých. A my víme, že na lokální úrovni existuje celá řada iniciativ. A možná, že je na čase díky novým technologiím, aby se lépe propojili navzájem tak aby se vytvářely platformy, kde tedy vzdělávací nástroje online budou k dispozici všem. Je takovýto typ iniciativ samozřejmě podporuji a nesmíme je ztrátit ze zřetele. Co se týče kvalitního vzdělávání, to nepatří do mého portfolia. My víme, že vzdělávání zůstává v národní kompetenci Eh, díky digitalizaci můžeme vytvářet větší synergie a proto já jsem proto, aby určité iniciativy eh, byly eh, příjem, pardon, příklad Evropský týden, kdy během tří týdnů v měsíci říjnu se bude hovořit o, dekodizac- o dekodování na internetu, eh, na kódování internetu a eh, v listopadu v roce 2017 už jsme to zorganizovali a tento typ eh, iniciativ je nesmírně důležité. To kodování má veliký význam a musíme si uvědomovat, že vzdělávání je propojeno s tím, kteří, které reprezentuje trh práce. Víme dnes, že potřebujeme mladé lidi, kteří budou vzděláni v souladu s potřebami trhu práce. 350 e, e, specialistů, 350 tisíc specialistů je zapotřebí v této oblasti a jejich potřeba po jejich počtu bude vzrůstat. Zůstanu tedy v doméně mého portfolia. Vielen herzlichen Dank, Martina Michels. Děkuji a nyní má slovo Martina Michels. Ano, ještě jednou se omlouvám, ale já jsem počítala s tím, že si uděláme alespoň kolečko eh, přesahující frakci kdy se dostanou k slovu všichni, kdo se hlásí. Takže promiňte. Paní komisařko, já vám mohu pouze poblahopřát k tomu nápadu, který jste představila na Berlinále. Eh, já jako berlíňanka jsem to velmi sledovala, tu evropskou online platformu. Vy jste k tomu již eh, leco se řekla. Zajímalo by mě, jak Eh, eh, veřejná a komerční eh, má být tato platforma, respektive tento projekt a jak chcete přesvědčit evropský filmový průmysl o výhodách. A za druhé, já jsem se mm, vás ptala na autorská práva v týkající se takzvaných eh, institucí GLEM, to znamená eh, galerii, muzeí, divadel a tak dále, protože stávající ochrana autorských práv není dostačující a eh, digitalizace mm, nedostačuje také a zasahuje velmi daleko. Na to jsem se vás ptala již v minulosti a nyní se tedy táží opět, jak jste postoupila v tomto ohledu. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši otázku k repertoru evropského filmu. Jak jsem vám řekla, ještě nejsme v té komerční fázi. To, co je pro nás důležité, je mít jednotné místo, protože v současném nic máme, já nevím, kolik platform na vyžádání, ale máme tady přesto dobré zkušenosti. Čili mou ideou bylo mít jednotné místo, kde veškeré toto mimořádné kulturní dědictví, které máme, by mohlo být přístupné, kde by bylo možno skutečně vidět, jaké filmy evropské lze nalézt kde. V současné době tento typ repertoáru už existuje v určitých členských státech, kde to funguje velice dobře, ale to, co já chci navrhnout, chci, abychom abychom to učinili na evropské úrovni. V té druhé fázi tady zůstávám naprosto otevřená veškerým diskusím. Já prostě nechci přijít s nějakou ideí, která by měla vnucovat něco. Naopak, máme tady autorská práva, máme tady podepsané smlouvy. Já chci konat tak, aby to bylo co nejlepší a zůstávám otevřená všem vašim uh, návrhům Berlináre bude výbornou příležitostí. Máme ještě dvě měsíce. Budeme mít odborná setkávání, kde budeme prohlubovat i odborné otázky. Budeme mít také v Kan diskuzi u kulatého stolu a budeme pokračovat s prací až do říjnu a říjnu, kdy chceme vyvinout prototyp. Ale samozřejmě jsme k dispozici, abychom vám dali k dispozici veškeré informace autorská práva náleží prostě ke kulturskému dědictví. Já bych skutečně velice si přála, to není výbor pro kulturu. Děkuji vám. Já jsem to řekla eh, ve svém úvodě. My nesmírně uznáváme vaše práce a my samozřejmě budeme vyčkávat, jak dopadne hlasování v Dubnu. A teď bych opravdu velice ráda měla možnost, eh, abychom uskutečnili tyto věci, které jsou pro nás zásadní. Je to velká ambice celého toho návrhu, ale proto je potřeba, aby už se začalo vyjednávat. Děkuji vám. Pan Zdrojevský má slovo. Ano, děkuji. Během dnešní schůze výboru pro kulturu ještě budu mít prezentaci, která se týká strukturálních a finančních překážek, které brání v přístupu ke kultuře. asi víte, paní komisařko, že máme určité Eh, překážky, mm, musíte si koupit lístky, když eh, chcete jít na nějaké kulturní představení, ale vlastně dneska třeba eh, jsou i různé prostředky přes internet. Vy sama jste teď říkala, že některé filmy jsou na internetu. Chtěl bych, abyste také vzala v úvahu šetření Eurostatu, abychom mohli lépe plánovat všechny tyto věci a zlepšit přístup ke kultuře. Býval jsem během polského předsednictví ministrem kultury a uvědomil jsem si tehdy, kolik evropských filmů vlastně nejsou k dispozici. Protože jsou chráněny, eh, nebo jsou tam nějaké problémy s autorskými právy a je to s nimi komplikované. Já rád bych rozšířil ty návrhy natolik, aby z evropské filmy, aby evropská kultura nebyla zablokována kvůli těmto konfliktům ohledně autorských práv. Děkuji. Děkuji. Mohu vám jenom poblahopřát za ty iniciativy, abychom tady měli ještě jasnější idou, jak vypadají bariéry. A je velice významné pro nás a pro celý parlament, abychom se stali partnery v první linii, abychom skutečně přicházeli s naprosto konkrétními návrhy a idejemi, abychom viděli, eh, jak něco takového uskutečnit či zahrnout to do pilotního projektu. Eh, já, mě nezbývá nic, nemohu dělat nic jiného, než se připojit k vašemu postoji. Srdečně děkuji, pan Nikov. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážená paní komisařko, 40 všech Evropanů je bez digitálních kompetencí a 20 nemá naprosto žádné. Bulharsko je v nějakém takovém žebříčku až předposlední, protože celá pouze čtvrtina našich občanů má alespoň určitou míru digitálních dovedností. Takže to je očividná překážka přístupu těchto lidí ke kultuře. Přinášíme různé strategie, zavádíme je do praxe, ale nebereme v úvahu, že někteří lidé opravdu jsou vlastně mm, velice vzdáleni našim projektům, protože opravdu je, mají veliký nedostatek těch digitálních schopností. Máme zde mm, plán pro zlepšení situace na, eh, pro ty národní situace. Byly ty zde vlastně plány, které byly do roku 2017, tak mě zajímá, jaký je výsledek. A pak jste také hovořila o um, informačním, o, o digitálním, mm, o, o výuce digitálních věcí. Takže jaká je ta situace? Odpovídá anglicky. Eh, ano, děkuji. Je pravda, že ta situace je alarmující a je velice dobře, že upozorňujete na tyto problémy. Já proto kladu důraz na digitální dovednosti, protože si můžeme navrhnout sebekrásnější finanční nástroje a strategie, ale pokud se nám nepodaří, aby lidé zlepšili své digitální dovednosti, tak se nám nikdy nepodaří získat prospěch z digitální transformace. Víme, že všechny členské státy mají své vnitrostátní strategie, ale to nestačí. Musíme se dívat, jak jsou ty strategie zaváděny a hlavně jakého dosáhly pokroku, jakého dosáhly úspěchu musíme mm, přidat svou přidanou hodnotu k těm celonárodním strategiím. Uvedu příklad. Ehm, konal se Evropský týden odborného vzdělávání a s ním byla spojena celá řada různých iniciativ, které upozorňovaly na digitální dovednosti, schopnosti a jejich eh, prvořadý význam. Ale já bych ještě chtěla znovu zopakovat, že členské státy si ponechávají stále své pravomoci, trvají na nich a chtějí některé věci řešit sami na své vnitrostátní úrovni. Nicméně technologie se stále vyvíjejí, objevují se nové a možná, že by bylo zapotřebí, abychom změnili přístup. <clears throat> Také jste eh, zmínil problém mm, nedostatku učitelů v takových těch odlehlých, eh, méně osídlených oblastech v Evropské unii. Když schvalujeme programy a opatření, tak eh, nejprve musíme zaručit to, aby lidé v všech oblastech měli vůbec přístup na internet. A by se to týkalo i těch odlehlých oblastí. 76 městských domácností mají připojení na internet, ale když hovoříme o venkovu a zejména o takových těch odlehlých, méně obydlených oblastech, tak tam je to najednou pouze eh, necelých 40 Takže to by měla být jedna z našich priorit. Je to také součást našeho plánu. A velkou výzvou bude tyto věci zavést do praxe. Za tím účelem musíme přeskoumávat i evropský rozpočet a dostatečný počet prostředků, které na to mají být přiděleny v budoucnu. Děkuji vám a nyní má slovo pan Fleningen. Děkuji vám. Já nejsem člen tohoto výboru, takže děkuji eh, eh, za eh, možnost vstupu. Určitě ale se od vás mohu mnohému poučit. Děláte skvělou práci. Paní komisařko Gabriel, chci hovořit o skupině na vysoké úrovni pro falešné zprávy. Dnes jste hovořila o transparentnosti, o společném mechanismech a o transparentnosti, dobré komunikaci. Když lidé v Irsku zaslechli o tom, že jeden z jejich členů eh, pracovní skupiny a o jednom ze členů této pracovní skupiny, tak e, jsem e, měl spoustu dotazů e, na tuto osobu, včetně já, který jsem vlastně podal žalobu na noviny, v nichž tento člověk pracoval původně. Tyto noviny dali také výpověď jednomu ze svých nejlepších novinářů a já jsem se rozhodl vám napsat mail a kontaktovat vás 16. ledna, to už je mm, mm, před měsícem. Hovoříte o dobré komunikaci. Proč jsem nedostal odpověď? 25. ledna jsem vám opět poslal e-mail a stále ještě jsem neobdržel odpověď. Já vás žádám o to, aby já a ten daný novinář eh, si s vámi mohli sednout, nebo jsme si s vámi mohli sednout a abychom si mohli vysvětlit, proč byl tento člověk Stephen Ray eh, z Independent Independent News Media ehm, vybrán jako jeden člen eh, pracovní skupiny na vysoké úrovni pro falešné zprávy. Děkuji. Myslím, že poselství bylo zprostředkováno. Paní Gabriel má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane Flanagane. Eh, eh, odpověď měla být poslána, byla poslána z generálního ředitelství, to vím, protože jsem jí viděla. Já jsem na to odpovídala. Eh, k tomu výběru eh, těch členů v té high level group, no, dostanete ten dopis. V tom dopisu, co se říká, je, že výběr byl učiněn na základě určitého počtu nezávislých kritérií. Byly expertízy, byla tady geografická rovnováha zohledněna a také zohledněno zastoupení mužů a žen. My jsme dostali 350 kandidatur experti, kteří byli vybráni, těch je 39. Zůstávám otevřená k tomu, abychom se setkali. Rychle si můžeme domluvit Susku, abychom o tom spolu si pohovořili. Dobře a děkuji vám. Pan Malinov má slovo. No, no time for nice words. I just, uh... Teď eh, není příliš čas na nějaké lichotky. Jsem velice rád, že jste přišla mezi námi a dovolte mi tři dotazy. Za prvé, je to takové doporučení. Doufám, vím, že víte, že sektor IKT vy, vypracoval nebo vytvořil taky velice, velice dobrou soukromou síť vzdělávání. To znamená, že každý, můžeme to tedy využívat ještě předtím, než si eh, školy členských zemí sami takový systém vytvoří, protože ten jejich soukromý systém je velice dobrý. Oni samozřejmě přemýšlejí spíš o svých soukromých cílech, mají své soukromé plány, ale myslím, že ten potenciál je vlastně, mm, je s ním, je, to škoda ho nevyužít, takže o tom bychom se mohli zamyslet. Za druhé, ochrana nezletilých. Zítra o tom bude speciální diskuse, ale chci říci, že v mnoha rodinách je to tak, že děti vyrůstají bez rodičů, protože rodiče odjeli do zahraničí vydělávat a ty děti vyrůstají s prarodiči. Takže možná bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jak spíše eh, se věnovat těm prarodičům. Já mám takový malý projekt, myslím si, že tam je opravdu mnoho práce, který, kterým, které bychom se měli věnovat. A ještě třetí komentář, ten se týká těch takzvaných fake news. Eh, prosím vás, příští rok se budou konat evropské volby. Zaměřme se na boj s těmi falešnými informacemi, s těmi dezinformacemi, zejména v souvislosti s parlamentními volbami, které se budou týkat, které se budou konat příští rok. Ty dlouhodobé strategie, na to bych teď neplýtval penězmi, nech, nechejme to na tu další budoucí komisi. Navrhuji, abychom se zaměřili na boj s těmi fake news, aby nedošlo vlastně <coughs> um, k narušení těch eh, voleb. A možná tedy díky tomu se nám podaří mít té pro Evropský parlament nejlepší, jak kdy byl. Děkuji, paní Gabriel. Tady gospodin Malinov. No, děkuji, pane Malinové, děkuji za tyto tři otázky. Všechny jsou velice důležité. Takže za prvé, ano, je, bylo by to lepší, kdyby to byla určitá širší spolupráce. V některých členských státech už to tak je, protože existují národní koalice pro digitální pracovní místa. Naše evropská koalice je tvořena 19 národními koalicemi, takže bylo by dobré, kdyby v každé zemi existovala taková národní koalice. Během každoroční schůze, která se bude konat v červnu a během digitálního summitu v Bulharsku by bylo dobré a vhodné hovořit o tomto návrhu. Možná bychom tam mohli brát v úvahu i různé jednotlivé návrhy nebo přísleby. Pak jste hovořil o dětech, eh, kteří vyrůstají z prarodiče, protože jejich rodiče jsou v zahraničí. Ano, to je v některých členských státech je to opravdu velice závažné téma a otevírá se tím celá řada dalších otázníků nebo možností. No a pak ještě tedy ty fake news a příští rok, co by volební rok do Evropského parlamentu. Ano, je to určitě z jedna, jeden z faktorů, který vezmeme v úvahu a i tomu se bude věnovat ta skupina na vysoké úrovni pro fake news. Já se snažím i když třeba hovořím s odborníky, vysvětlit, že máme dlouhodobá opatření, potřebujeme také určitou úroveň mediální gramotnosti, která se musí rozvíjet v těch následných desetiletích. Takže to jsou ty dlouhodobé cíle, ale potřebujeme i určité krátkodobé krátkodobá opatření a tam zcela určitě patří, nebo jednou, jednou z těch témat, které bude prioritní, budou ty volby příští rok. Ta debata bude veřejná, samozřejmě ještě vezmeme v úvahu všechny názory a připomínky, protože nakonec to skončí až na konci dubna ta celá rozprava. Musím trošku počkat, protože v Němčině trvá tlumočení o něco déle. Julie Watt, prosím. Yeah. Děkuji vám. I wanted to ask you... Já bych se chtěla zeptat na to, jak můžeme více podpořit zvídavost u eh, žáků, studentů, zejména kulturní zvídavost. Eh, myslím si, že eh, platformy a vyhledáč, vyhledávače hm, vytvářejí mainstreamovou kulturu díky algoritmům, ale my musíme zajistit rozmanitost bohatý obsah, eh, tak aby eh, si to uvědomovali i uživatelé. A to by mohlo být součástí strategie o digitální a mediální gramotnosti, což je, myslím, nesmírně důležité a propojuje, má to propojení s jinými věcmi, o nich jsme hovořili dnes odpoledne. Také bych vám ráda navrhla, eh, aby takzvaná eh, eh, profesní eh, gramotnost byla podpořena. Souvisí to také s digitální budoucností. Všichni máme více času a máme skvělé digitální prostředky, nástroje, které se budou šířit a jsou stále zajímavější. A mnozí lidé tím tráví svůj čas, takže i o tom bychom mohli hovořit, takzvané gramotnosti i v rámci volného času. Dále eh, musíme zajistit, abychom se nezabývali pouze na vědou a technologií, ale také uměním a kreativitou. To musí být součást našich debat. A pak ještě jedna otázka. Dnes dopoledne někdo z vašeho kabinetu se zúčastnil snídaně IAF a eh, sdělil nám, eh, že se velice eh, věnujete i projektům vycházejícím z občanské společnosti. Eh, jak to vidíte, jak to vnímáte? Merci, merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát za vaše otázky té první otázce, jakým způsobem vytvořit opravdový zájem, probudit ho, domnívám se, že teď jsme dostatečně ambiciozní, ambiciozní, ale musíme v tom pokračovat. Na jedné straně máme dostatek legislativních iniciativ, pak to jsou věci, které nejsou legislativní. A teď směrnice Směrnice se má, eh, která se týče procent procentuální velikosti evropských děl, které mají cirkulovat v platformě, na platformě. To je věc, která je nová a nemá legislativní povahu. To by mohlo umožnit to, o čem jste mluvila. Na druhé straně, zejména pro mladé lidi, to nejsou věci, na základ, které by jako přijímali, které by k ním pronikly na základě legislativních opatření. Ti musíme získat, abychom je naučili, aby si vážili toho obsahu aby to ocenili. E, možná prostřednictvím osobností, které mladí lidé znají. Protože když něco řekne osobnosti, kterou znají, váží si ji, líbí se jim, no tak to má jinou váhu, než když jim něco řekne učitel nebo někdo něco se dozvědí v tradičním systému vzdělávání. To je třeba kombinovat. A druhou věc, kterou chci také zdůraznit, protože my spolupracujeme s určitými kolegy z parlamentu, je výhodné ukázat místo kreativního průmyslu v Evropě dnes. To je třetí sektor v ekonomickém ohledu a v pracovních místech. Tady je obrovská perspektiva pro mladé lidi, například evropská animace to jsou úspěšné případy a je třeba poskytnout mladým lidem tuto možnost, abyste řekli, že díky novým technologiím, díky algoritmům mohou mít si naprosto konkrétní perspektivy, které jim umožní mít kreativní zaměstnání a zároveň možnost dobré odměny za toto zaměstnání. Co možná nejrychleji bych se s vámi ráda sešla, abyste, eh, abychom spolu pohovořili o té eh, této negramotnosti v oblasti, kterou můžeme využít. A mm, ty nové technologie nám mohou skutečně pomoci, třeba abychom využívali nejrůznějších úrovní a uvidíme, co tady budeme moci udělat. Vielen herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, panu Flynn. Děkuji vám. Chci se zeptat paní komisařky ještě více na ony eh, fake news, falešné zprávy, že tady nemáme definici. Souhlasíte eh, s tím, že tady by měla být velmi eh, přesně vymezená definice, tak aby skutečně šlo o prokazatelně nesprávná tvrzení a také s určitou mírou záměrného podvádění, protože často se cituje, že to či ono je falešná zpráva, e, e, jen aby se něco znevěrohodnilo. Například eurozóna. Pan Draghi říká, že eurozóna je úspěch, e, ale já osobně se domnívám, že eurozóna je něco nedobrého. Podívejte se na růst italské ekonomiky za posledních 15 let, anebo prostě odečtěte z toho výkonnost severu a zaměřte se na jich to tedy jsou takové falešné zprávy. A také v minulosti na některých webových eh, stránkách se eh, uváděly Eh, zprávy, podle nich například se pravilo, že Donald Trump eh, zvítězil eh, v míře oblíbenosti a tak dále. To určitě byly falešné zprávy, ale určitě souhlasíte, že veřejná důvěra do veřejných institucí také uvada a mnozí kolegové navrhují vytvoření jakési verifikační jednotky. To by mohlo pomoci zajistit více prointegrační parlament eh, například v budoucím legislativním období. Ale já si eh, myslím, že pokud ta definice nebude přesná, tak budeme dále jenom podrývat eh, veřejnou důvěru. Děkuji. Oui, la question est oui. Ano, Aha, ta otázka nebo odpověď je ano, musíme navrhnout takovou definici, která eh, bude schopna obstát jakékoliv zkoušce. Nemůžeme tady mít nějakou variabilní geometrii v této definici, proto jsem řekla, že to není názor, že to není ironie, že to není sanira, satira, promiňte, ale v rámci té definice je třeba skutečně bdít nad těmi kritérii, identifikovat ta kritéria, na kterých se všichni domluvíme. A nemáme ani ministra pravdy, já už jsem to dneska řekla. My musíme samozřejmě hájit na jedné straně naše základní svobody, svobod projevu, právo k přístupu k informacím, ale musíme také uchránit tuto kapacitu platformy inovativních technologií, které mohou vytvářet pracovní příležitosti a mohou prostě znamenat startupy celé řady podniků. Hmm, to je mimořádně choulostivá, citlivá otázka. <coughs> Mohu s vámi pouze souhlasit, že musíme věnovat této definici skutečně obzvláštní pozornost. Ja, vielen herzlich. Ano, srdečně vám děkuji. A než vstoupíme eh, do krátkého druhého kola, mám ještě otázku já, která zatím ještě nepadla. Eh, komise bohužel opomněla eh, v dohodnutém termínu, totiž koncem roku 2017, provést přeskum eh, v polovině období eh, programu Kreativní Evropa. A mm, říkám to mezi námi, v podstatě je nepřijatelné, aby se komise nedržela takto pevně stanovených termínů. Nicméně také víme, že stojíme těsně před uvažováním o novém programu. Komise, myslím, na tom již eh, intenzivně pracuje a mm, také eh, se začaly šířit různé zvěsti o mm, budoucím možném programu Kreativní Evropa a případně také o rozdělení tohoto projektu tu na mediální program a kulturní program. O tedy eh, vybavenosti eh, prostředky jste už něco řekla, tedy budete se snažit, aby mediální program byl lépe financován společně. Na Berlíně na Evropské filmové eh, konferenci jsme slyšeli, jak oceňován byl tento mediální program, zejména ze strany filmařů a kreativních umělců, v tomto ohledu tvůrců. Můžete nám naznačit již nyní, jakým směrem uvažuje provedete, pokud jde o budoucnost eh, tohoto programu? Zůstane to v rámci kreativní Evropy nebo se z toho stane svébytný eh, projekt? Pro nás je důležité především to, aby viditelnost a eh, rozpoznatelnost, zejména kulturního programu, byť za něj nenesete odpovědnost, ale zejména mediálního programu, což představuje skutečnou evropskou značku. Aby to tedy v každém případě zůstalo zachováno a aby se to nesrozplynulo v jakémsi velkém eh, celku. Takže umíte nám dát již eh, určitý náznak toho, jakým směrem se hodláte hm, ubírat. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My nemůžeme dostatečně anticipovat, abychom řekli, jaký bude závěrečný výsledek vyjednávání, ale to, co vím, je, jakou pozici hájíme program média je symbolem. <coughs> Je to jeden z našich nejvýznamnějších úspěchů. Za 26 jsme vyjeli 2,4 miliardy eur, 2 eh, tisíce projektů ročně a to je třeba zachovat. Eh, to nejenom, že musíme zachovat eh, já bych rozhodně neobhojila nějakou eh, pozici, která by chtěla nějakým způsobem umenšit ten program. My musíme naopak dělat maximum pro to, abychom navýšili rozpočet pro tento program. Nikdo, mi, nikdo předem nemůže říct, jak to dopadne. Hm, ale náš rozpočet pro rok 2014 až 2020 je 100 milionů eur to jsou, to, to, je, to jsou prostě pouze drobné penízky v tomto ohledu. Musíme se snažit udělat víc, abychom získali více, více pracovních prostředků pro další finanční období. Ale je třeba, abychom také uvažovalo více o tom období 2018 až 2020, abychom na základě analýzy určité schéma prostě obnovili. Je třeba, abychom se podívali na to, co se udělalo. Možná méně počtu nějakých programů, ale s větším dopadem. To je ta vize, kterou sleduji já a celý můj tým. A samozřejmě, jak říkám, zůstáváme naprosto otevření diskuzemi k, s parlamentem při vyjednávání příštího víceletého finančního rámce. Äh, Děkuji. Posílení programu. Tady budete mít výbor určitě na své straně. straně. Budeme eh, za to společně bojovat a také eh, nová orientace programu Tady také by byla eh, ta evaluace neboli přeskum v polovině období užitečná, abychom eh, zjistili, v čem přidat, eh, v čem případně polevit. Takže by bylo dobře, kdyby k tomu došlo. Máme ještě 12 minut a proto bych ještě dala slovo Helze Trupl, která se tady hlásí. Děkuji, Petro. Já bych se chtěla dotknout dvou střetů cílů. Není to poprvé, co o tom diskutujeme. Je pravdou, že falešné Správy jsou novým fenomen, nejsou novým fenomenem. Vždy se to vyskytovalo v dějinách eh, lidstva, ale díky internetu je rozsah šíření zcela něco jiného. Samozřejmě potřebujeme definici, ale uvědomme si, co řekl Trump o alternativních faktech, když byl eh, po zvolení. Máme určité případy a máme sociální boty, zejména v Rusku, které ovlivňují evropskou a americkou veřejnost. A to je jasné, nabízí bílední. Máme o tom důkazy, takže bychom neměli být naivní. A samozřejmě je správné, že chceme-li mít inteligentní regulaci, tak nesmíme porušovat svobodu slova tis, slovo tisku. A proto musíme velmi opatrní, ale být opatrní eh, neznamená nekonat musíme mít dobrou regulaci internou, eh, pardon, eh, inteligentní a nikoli přebujelou, eh, protože pak bychom eh, samozřejmě dali průchod sociálním botům, aby dělali pro, propagandu na internetu. Za druhé, eh, ke copyrightu a filmovém odvětví a digitální veřejné platformě, protože Martina Michels řekla, že dochází k přeceňování mm, teritoriality ze strany filmařů jde o to, eh, že chceme-li um, se těšit evropským firmům, tak potřebujeme přeshraniční eh, možnosti eh, vlastně svobody nebo výměny, abychom neomezovali tvůrce. Není to buď a nebo chceme-li mít přeshraniční přístup, musíme zajistit, aby autoři a umělci byli za to zaplaceni a pak nedojde ke střetu. Ale jen si tak s tím pohrávat nejednoznačně to už není přesvědčivé. Děláme to už mnoho let. Musíme nalézt nové způsoby financování. Děkuji. Děkuji, paní Gabriel. Merci beaucoup, madame Děkuji, paní Trpelová. Co se týče fake news, souhlasím s vámi. A právě proto jsme zahájili tuto práci, protože nemůžeme zůstat a sledovat jenom, co se děje. Ale na druhé straně, a to už jsem řekla zcela na začátku, zatím nejsme ve stádiu legislace, z legislativy, promiňte. Abychom vytvářeli legislativu, je třeba vědět, co zregulovat, protože když se na to podíváme, tak máme skutečně potřebu lépe poznat ten fenomen. Proto jsem to nabídla, aby vznikla tato skupina a proto na jaře 2018 eh, se prostě mapuje to situace, abychom tedy lépe poznali ten fenomén, identifikovali mechanismy, ale také akce a teprve potom můžeme vidět, jak pokračovat dál k té teritorialitě. My sdílíme stejný cíl, samozřejmě, že autoři musí být odměňováni, protože to jsou oni, kteří vytvářejí umělecký obsah. A je to otázka spravedlnosti, aby z toho měli užitek, ale Tady bych se ráda zmínila o jedné věci, která byla velice často špatně pochopena. My se nedotýkáme svobody uzavírat eh, smlouvy a licence. My chceme pouze poskytnout možnost eh, pro některé, aby to tak mohli udělat. Jak už jsem řekla, včera se konalo první strany jednání, měli jsme velice pozitivní uh, prostředí pro vyjednávání. Ano, je-li eh, potřeba vyjasnit nějaké věci, k tomu poslouží tento třístranný dialog, ale je třeba také zohlednit možnosti tohoto digitálního trhu, aby určité kategorie občanů, například ti, kteří um, disponují nebo hovoří nějakým minor, jazykem minorit, měli také možnost hlednout filmy nebo se na něco podívat, aby měli větší prospěch z digitálního jednotného trhu. Je to velice citlivá otázka, vím to, ale myslím si, že je třeba prostě zůstat u té ambice našeho návrhu, abychom nestrátili esenci toho návrhu. Proto se o tom diskutuje tak dlouho, protože rok 2018 je zcela zásadním a my máme za cíl koncem tohoto roku prostě završit mm, zpracování všech návrhů. Je to 44 Eh, návrhů 22 legislativních iniciativ a chceme-li ukázat občanům, eh, že máme kompetence v oblasti kyberbezpečnosti, tak je nejvyšší čas, abychom pokročili. Ja, vielen herzlichen Dank. Ano, děkuji. Já si myslím, že alespoň v tomto výboru eh, jsme zajedno v tom, že tady nejde o buď a nebo, ale že jde o znamenko plus A. To znamená chránit práva tvůrců a zajistit e, e, zajistit jim e, výdělky slušné a současně lepší zpřístupnění děl přeshraničně. Přeme se pouze o cesty, které vedou k tomuto cíli. V tom spočívá ten problém. Nyní se ještě hlásí pan Fleming, prosím, velmi stručně. děkuji za slovo. Vy jste odpověděla, že jste mě už poslala do mm, dopis. Já jsem tedy se obrátil na, svůj, na své pracovníky, ale oni řekli, že žádná odpověď eh, k ním nedošla. A my, oni naopak řekli, že čekali tu odpověď, snažili se eh, ji někde najít. Takže prosím, pokud jste mi tu odpověď zaslala, tak proč jste neodpověděla na ten eh, e-mail, kde jsem psal, proč jste mi ještě neodpověděla? Pak se chci zeptat, jak bychom se tedy mohli setkat, vy, já a e, také ten můj kolega novinář, protože si musím, e, myslím, že opravdu e, si musíte vyslechnout to, co vám chceme říct, že to bude opravdu boušlivá informace. A navíc ještě chci říct, že ty šíření těch falešných zpráv to začalo už v tištěném období, nikoli s internetem. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že poselství jsme obdrželi, že sice dopis byl odeslán, ale asi vám ještě doručen nebyl paní Gabriel, respektive e, e, její úřad to prověří a pokud jde o termíny, to si můžete domluvit e, bilaterálně, aby obě strany kanceláře nalezly vhodný termín. Dobře. A tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu pořadu. Já vám srdečně děkuji, paní komisařko, že jste nám věnovala tolik času. Vím, že eh, tento eh, postup ping-pong je eh, pro nás napinavější, pro vás samozřejmě namáhavější, protože musíte odpovídat mnohem více, ale celkem za to je to, myslím, plodná výměna, plodnější, než kdybychom shrnuli několik otázek a odpovědí dohromady. Takže děkuji vám vám za účast. Doufám, že to nebyla vaše poslední návštěva zde ve výboru a rovněž děkujeme kolegům za um, hojnost dobrých otázek a za bohatou diskusi a vám přejeme ještě hezký den a hezké odpoledne. Uděláme si nyní kratší přestávku, pětiminutovou hygienickou a pak se opět sejdeme eh, ke slyšení o přístupu ke kultuře. liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, myslím, že bychom měli pokračovat. Druhá část dnešního programu je věnována přístupu ke kultuře a začneme veřejným slyšením a záhy poté pak vstoupíme do výměny názorů eh, o návrhu eh, odpoví, s odpovídajícím tématem. Je to poprvé, eh, co se náš eh, výbor rozhodl věnovat návrh tomuto tématu. Pan Zdrojevský je naším zpravodajem a určitě se zapojí i do diskuse. Eh, velice nás zajímá jaké bariéry ve svých oblastech identifikují naši experti a expertky a nejenom, kde se ty bariéry nacházejí, ale jak je případně lze překonávat. A nyní jsme právě s paní komisařkou udělali dobrou zkušenost s tím postupem ping-pong, který se osvědčil jako účinný a také velice eh, živoucí postup a eh, proto bych navrhovala, abychom postupovali obdobně i nyní během slyšení. To znamená, každý z našich eh, expertů bude mít 10 minut k tomu, aby se vyjádřil ke svému tématu poté, Následuje desetiminutové kolo otázek a odpovědí. Opět krátká otázka, pokud možno krátká odpověď. A nebo pět minut na prezentaci dokonce. Dobře, tak pět minut prezentace a pak desetiminutová diskuse k danému tématu. Uvidíme, jak si poradíme. Nejdříve bych vám chtěla eh, představit naše hosty. Je to Per Almeda, eh, politolog na univerzitě v Barceloně a koordinátor, doufám, že to dobře vysvětlím, nebo vyslovím nadace eh, Katalunia Evropa. Dále máme Jill Cousins, výkonnou ředitelku nadace Europeana. Dále Frederik Misiev je odborný poradce na, eh, nebo v Centru pro eh, vytvarné umění eh, v Bruselu Bozár a pan Molenár, který je daňovým poradcem a současně je docentem na univerzitě Erasma v Rotterdamu ještě jsme pozvali dalšího hosta, člena Evropské rady pro kulturu, ale eh, jemu se stalo to, co mnohým z nás také, totiž skolila jej chřipka a proto nemůže být přítomen, omlouvá se, ale myslím, že i eh, naši čtyři experti Eh, pokryjí celý tento eh, časový úsek a eh, také nám poskytnout maximum informací. Takže hned do toho vstoupíme a prvním expertem je pan Almeida. Prosím, aby se ujal slova. Muchas gracias. Agradecer la... Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkoval za příležitost, že mohu k vám a pohovořit ve vašem výboru pro kulturu a vzdělávání. culture pokud je o při... Cílem mé prezentace zde je představit vám eh, zprávu, kterou chceme předložit eh, v rámci naší nadace týkající se toho, jakým způsobem eh, výdaje na kulturu pro rok 2007 až 2015 přispěl, jaké výsledky přinesl. Hmm. A Rád bych analyzoval dopad hospodářské krize, která začala v roce 2007-2008 a úsporné politiky týkající se veřejných výdajů do oblasti kultury v nejrůznějších zemích Evropské unie. Cílem byla hypotéza této studie a to bylo potvrdit, zda tedy hospodářská krize a úsporné politiky měly dopad na politiku v oblasti kultury a na rozpočet, který šel do kultury v nejrůznějších zemích a jakým způsobem to eventuálně změnilo přístup ke kultuře ze strany evropských občanů. A samozřejmě výsledky potvrdily tuto hypotézu. Hospodářská krize přinesla jako výsledek snížení veřejné podpory do oblasti kultury, jaké nové mechanismy, jaké nové politiky by byly bývaly mohly být uskutečňovány proto, aby se upřednesnila konvergence kulturních politik na evropské úrovni. Prvním překvapením bylo, že neexistují žádné aktuální studie o veřejných výdajích do kultury v Evropě. A tyto studie, které eh, udělala Rada Evropy jako kompendium, začaly eh, být publikovány od roku 2011. A já využiji toho, že jsem tady, abych apeloval na to, že je nezbytné, jaké jsou výdaje do kultury. Jsou to zatím nepřístupné údaje a naše studie je jedna z těch mála studií, které existují, eh, kde jsou obsaženy aktuální informace. Když se podíváme na metodologii, kterou jsme využili. My jsme rozdělili evropské země na čtyři velké geografické skupiny, jich, centrum, východ a sever. Eh, každá z těchto skupin eh, zachovává tu hypotézu, že tady došlo k dopadu eh, k obdobnému dopadu, který potvrzuje naše studie. My jsme používali nástroje a disponibilní údaje, které jsme měli z Eurodato a z Eurostatu, promiňte. A toto je první diagram, který jsme vám chtěli ukázat, který potvrzuje, že veřejné výdaje do kultury se 28 se snížily o třetinu, eh, o 13 v tomto období v absolutních termínech a váha kultury, lépe řečeno rozpočet globální věnovaný na kulturu se spadl ze 14 na 1,0 a to e, souvisí samozřejmě se snížením prostředků z rozpočtu na kulturu, zejména v zemích na jihu. 113 euro na obyvatele, to bylo veřejného výdaje a to je o 6 euro méně, než to bylo v roce 2007. Co vidíme na tomto diagramu? Tady vidíme, že tady máme uh, Eh, ty různé skupiny zemí, ty severní a střední státy Evropy, které zachovávají či dokonce zvýšily veřejné výdaje během krize jako určitá forma konzolidování kontracyklických ekonomí ve svých respektivních státech to znamená, byli schopni udržet ty výdaje, dokonce je navýšit, ale, kromě, ale naopak došlo k ohromnému propadu výdajů ve státech na jihu. Bylo to o 30,1% na hlavu a země východu, tady došlo ke takovému lehkému zvýšení a to také souvisí s konvergencí. Některé paradigmatické při zatímco Dánsko v roce 2007 200-407 eur na osobu za rok vydalo na kulturu, v roce 2015 vydali 2271 eur. V případu Řecka je dramatické v roce 2007 28 eur na osobu veřejného výdaje do kultuře a v roce 2015 to bylo 15 eur. V případě Španělska došlo ke snížení z roku 2015, tedy od roku 2015 na rozdíl od roku 2007 o 2000, e, to znamená o velký procent, velké procentuální snížení do kultury z veřejných zdrojů. A to předpokládá určitou bublinu kulturní, která tady vznikla, když byla eh, ekonomika dobrá, ale nakonec se kultura stala v tom roce 2 2007, kdy vypukla krize, se dostala, mm, eh, dostaly výdaje do kultury až na úplně poslední místo, což je tedy, tedy úplně nejslabším článkem řetězu. Tady vidíme, jak v roce 2007 a 2000 byly dvě různé skupiny a vidíme, že tady v roce 2015 tyto dvě velké skupiny se od sebe velice rozlišily. Došlo tady k velkému rozdílu vidíme, že někteří evropští občané disponují větším přístupem ke kultuře na základě veřejného rozpočtu a na druhé straně tady máme celou řadu zemí, které se vzdalují od konvergence a to tvoří tyto dvě oddělené skupiny. Třetí představou, kterou jsme vám chtěli ukázat, a doufám, že o tom budeme moci konkrétně diskutovat, to je záležitost, jakým způsobem země na východě překvapivě, a to by bylo potřeba ještě hlouběji zanalizovat, jak procento v rámci jejich rozpočtu z veřejných zdrojů je daleko vyšší než evropský průměr. Daleko vyšší než evropský průměr, to znamená vnitřní politické kultuře, tradice těchto zemí. Předpokládám také, že to souvisí e, s tím přechodem z komunistických systémů do liberálních a demokratických jejich systému což znamenalo věnování se více kultuře, ale to vyvolává velkou pozornost. A vidíme také, jak v případě zemí té skupiny na jihu, které jsou daleko, daleko pod tím průměrem, zatímco tedy výdaje veřejných rozpočtů na východě se zvýšily. A teď, jak to vypadá s kulturou eh, ve srovnání s politikou kultury a vzdělávání. Vidíme, pardon, že oblast kultura, vzdělávání i zdravotnictví eh, spadly eh, daleko pod průměr, který byl předtím. Veřejné výdaje centrální vlády se snížily během toho zkoumaného období, protože prostředky šly také do lokálních vlád. To je mm, velice významné, protože to velice ovlivnilo eh, situaci. Podívejme se na paradigmatický příklad Řecka, kde před krizí eh, vydávala města 3% a po roce 2015 eh, to bylo více než 50%, které centrální vláda delegovala v rámci kompetencí do jednotlivých obcí. A to je tendence, která teď pokračuje ve všech evropských zemích jeden z aspektů, který zachránil eh, toto ohromné snižování veřejných výdojů, eh, vyrovnávaly domácnosti, protože domácnosti vydávaly na kulturu poměrně stejné, stejnou výši prostředků v období krize jako předtím a to mnoho oblastí kultury zachránilo. A když se podíváme na analýzu veřejných výdajů do kulturu v Evropě, musíme si uvědomit, a zohlednit také výdaj, eh, který mm, eh, poskytoval výdaje, které šly z finančních prostředků z Evropské unie. Kreativní Evropa, fondy soudržnosti reprezentují 0,33 eh, evropského rozpočtu pouze 0, pardon, 73. To znamená 87 eur na rok na hlavu na evropského občana, které jdou na kulturu. Vidíme, že toto se nerovnoměrně rozděluje, zatímco kohezní, tedy fondy soudržnosti, jdou spíše do jihu a na, vých, na východ, zatímco e- e- kreativní Evropa, tam šly prostředky především do středu Evropy a na sever. A to je také výsledkem těch investic, ke kterým docházelo během těchto let. To jsou tedy ty zásadní závěry, ke kterým jsme dospěli a budete-li si to přát, můžeme vstoupit do detailu v diskuzi. Děkuji mnohokrát. Ja, vielen, vielen herzlichen... Ano, mnohokrát vám děkuji. V podstatě eh, je zarážející, eh, že je to vůbec první studie v Evropě o tom, eh, kolik finančních prostředků se vynakládá z veřejných fondů na kulturu a tudíž jsou to pro nás velmi zajímavé poznatky. A jako prvnímu eh, bych chtěla nyní dát slovo panu Zdrojevskému, našemu zpravodaji a eh, tento vzorec budeme opakovat i v dalších kolech eh, na několik málo minut. Já vám chci srdečně poděkovat. Chci poděkovat za tuto prezentaci. Já, když přemýšlíme o výdajích v Evropě, tak chci říci, že jsem býval ministrem kultury v Polsku, tehdy jsme na kulturu vynakládali hodně financí. A když se bavím s kolegy, ehm, tak je to přesně tak, jak jste ukázal. Eh, třeba v Itálii došlo ke snížení eh, výdajů na kulturu a souviselo to s tím, že li, lidé, kteří působili na ministerstvu kultury, měli jiné názory. Chci říci, že já jsem se také setkávala s ministry kulturu, eh, kultury. Bylo to v Itálii, bylo to vlastně i v České republice. Ale myslím si, že tam máte takovou určitou metodickou chybu, když jste ty země rozčlenil do těch bloků protože v období 2007 až 2015 byla ta situace třeba v Německu a v Nizozemsku eh, dost odlišná. Nizozemsko provedlo velké škrty eh, v kultuře, zatímco Německo nikoli. A pak také peníze na investice. Prosím, eh, musíte si uvědomit, že to byly naše vlády, které se rozhodovaly, kam chtějí investovat. Zda chtějí investovat do kultury, třeba ze strukturálních fondů. Pouze devět zemí při, eh, chtělo předělit peníze ze strukturálních fondů i na kulturu, včetně tedy jednou z těch zemí bylo Polsko. A mm, bylo to 22%, Polsko a pak tam bylo Itálie a Německo. A to, to vlastně byl takový minimální úrovně těch investic. Mám e, jednu otázku. Myslím si, že je velice důležité podívat se na rozčlenění těch prostředků na investice v každé jednotlivé zemi. Protože mm, investice do kultury, to je takové širo, to je dost široký pojem, každý členský stát má jinou definici. Takže si myslím, že by bylo dobré, kdyby se to podařilo. Například ve Španělsku, když jdete na koridu, tak ten, ta vstupenka se počítá do, vlastně je to vlastně kultura, je to v tom poličku eh, na kulturu. Eh, pokud se třeba ve Francii koupíte Eh, pero nebo propisku, tak opět se to počítá, mm, jakože to je vlastně, že to patří do té kategorie eh, vzdělávání, pardon, že to patří do kategorie kultura, takže je důležité ještě tu metodiku trošku nějak mm, doupravit. Ano, pane Almedo, Chtěl byste na to přímo odpovědět. Muchas gracias por <clears throat> sus observaciones. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek metodologie, kterou jsme zvolili byla eh, veřejné údaje do kultury mapovat podle mezinárodních standardů týkající se kulturních služeb. To je prostě taková metodologie, která je akceptována v rámci Eurostatu a systému OSN. To vylučuje například broadcasting, audiovizuální, tedy vysílání rozhlasové, televizní, ale začlenuje se celou řadu aspektů, které jsou komparabilní srovnatelné v, nejrůzní, srovnatelné v různých zemích. A e, také jsme tady prostě se snažili zapracovat jenom ty údaje, které jsou srovnatelné, komparativní. A také e, prostě jsme zohlednili dobu, údaje komparativní v určité době. A co se týče vývoje veřejných údajů v jednotlivých zemích do kultury, k tomu máme k dispozici veškeré údaje, mohu vám samozřejmě to poskytnout. Máme tady takový abstrakt celé studie tady v sále a přejeteli si, můžeme vám třeba dát informace ke konkrétním výsledkům v určité zemi, pokud vás to zajímá. Ja, vielen herzlichen... Ano, děkuji vám. Jsou další otázky nebo připomínky? Ano, pane Zdrojevský, prosím, můžete ještě jednou. Já bych tomu chtěla jenom ještě dodat jednu věc. Standardy OSN a standardy Eurostatu se liší. A mohu pouze souhlasit, souhlasí pouze v takových těch hlavních um, bodech. Ale Eurostatu se podařilo sjednotit zásady, výloh na kulturu, bylo to kolem roku 2010 a vaše, vaše studie, to je rok 2007 až 2013, tak si myslím, že jste měla velice obtížný úkol a přitom jste poměrně úspěšný, tak se vám chci pogratulovat k tomu. Ano, děkuji vám, to byla pochvala. Ano, naše studie začala rokem 2007, to je rok předtím, než propukla krize a my jsme využívali pouze disponibilní údaje z Eurostatu, které samozřejmě se vyvíjely v nejrůznějších aspektech. My jsme viděli, že dokonce Eurostat modifikoval určité konkrétní údaje eh, protože jsme prostě sledovali eh, vývoj těchto údajů od roku 2007 a je tedy eh, evidentní, že došlo k určitým modifikacím. Naše informace v současné době dospěla pouze do roku 2015 a my doufáme, že v příštích měsících budeme schopni dodat údaje k roku 2016. Děkuji vám ještě mm, chvíli s námi setrváte, takže pokud by se v průběhu odpoledne ještě vynořily další otázky na vás, tak eh, samozřejmě budete mít eh, slovo. A nyní bych eh, ráda přešla k naší další expertce, paní Kazenc, která se zaměří zejména na otázku autorských práv, co by překážku v přístupu ke kultuře. Máte slovo. Hmm. Děkuji za slovo, přeji vám všem dobré odpoledne. Interoperabilita evropského kulturního dědictví mm, teď eh, posledních deset let silně posílila, také i díky, eh, mm, díky podpoře eh, projektu Europeana. Takže se <clears throat> více používá více se to pozbuzuje ve využití ve vzdělávání, v průmyslu a tak dále. Europeana je taková vlastně stěžení eh, iniciativa, která je kopírována po celém světě. Hlavní myšlenkou je digitalizace a také přístup a rovné podmínky pro přístup ze všech 28 členských států. Je to takové jeden, je to také eh, důležitý úspěch komise, ale bohužel zatím um, máme, nemáme příliš dostatečné názory, eh, nebo nevíme, jak se to vlastně využívá přeshraničně. Myslím si, že hlavním problémem je zásada teritoriality copyrightu a také dostatečná finanční podpora a eh, udržba toho, co jsme už vytvořili. Eh, chci se zaměřit na copyright, ale ještě bych se chtěla zeptat, na, chtěla bych se chtěla zaměřit na jednu finanční věc. Uh, v roce 2016 byly závěry rady, ale navzdory tomu nemáme žádné záruky, že Europeana a tím pádem přeshraniční přístup k kultuře bude podporován v následných letech, protože uh, už tedy byly, Europeana byla vytvořena, vznikly různé sítě, na to byly ty peníze vynaloženy, máme také určité údaje o institucích, ale celé, celý tento systém se musí také, musí se také platit jeho údržba a to všechno je oslabováno, protože peníze jsou každoročně seškrtávány, snižovány a navíc stávající mechanismy financování jsou takové velice slabé. Snažíme se také o různé granty, ale vlastně se nám nepodařilo se kvalifikovat a v takovém případě Evropská unie by měla chránit tu situaci, měla by zabránit vlastně takovému selhání trhu. My se opravdu domníváme, že kulturní dědictví podporuje takový ten smysl toho, že někam patříte, sociální eh, soudržnost v Evropě a také inovace a vzdělávání. Je to vlastně velice důležité a proto potřebujeme, <clears throat> eh, aby to bylo na stejné úrovni jako financující mechanismy s vědou a výzkumem. Potřebujeme, abychom eh, uspůsobili copyright internetu, aby zde byla větší digitalizace, aby materiál kulturního dědictví byl k dispozici přeshraničně. Eh, musíme mít k dispozici všechny texty, eh, abychom měli ty i texty třeba od roku 40. let 20. století. A eh, Některé ty snahy jdou vlastně proti jednotnému digitálnímu trhu, protože tam jsou problémy s harmonizací a jsou tam problémy s copyrightem. Europeana podporuje to, aby um, autoři měli um, svá práva, aby tedy um, to, co všechno je v tom digitálním světě. A zároveň také věříme, že instituce, které se zabývají um, kulturním dědictvím, <clears throat> si zaslouží také určitou právní úpravu, aby mohly plnit svůj úkol i v digitálním prostředí, v digitální sféře. Musíme si uvědomit způsob, eh, jakým teď chceme mít přístup eh, k kulturním dědictví. Může to být nějaký student, který si dělá domácí úkol, učitelé hledají zdroje, badatelé, kteří hledají zdroje, anebo eh, třeba někdo, kdo to chce využít pro hm, nějaké další umění. Takovou zásadní podmínkou je aby to fungovalo i v budoucnu, potřebujeme, aby se na tom podílely členské státy, my Evropská unie, jak vzdělávání, tak výzkum. E, jsou taková téma, která, témata, která vypadá, že tam nejsou žádné problémy s copyrightem. <clears throat> Měli jsme určitý seminář, kde byly v rámci projektu Twinningu, kde byli učitelé z mnoha zemí a e, hovořili o tom, že používají Europeanu jako zdroj a vlastně, když to měli ohodnotit na stupnici z 0 do 10, tak to ohodnotili asi stupním 8,9. Dobře, tak um, předsedkyně žádá mluvčí, aby zpomalila. Ale my máme problémy s tím, abychom těmto lidem poskytli údaje nebo materiály, které chtějí. Oni chtějí materiály z 20. století. A zde je taková černá díra. Myslím si, že někteří z vás už jste viděli tento graf. Uh, Eh, oni všichni potřebují audiovizuální materiály, je tam mnoho dokumentů, které bychom mohli zpřístupnit, pokud by tam ale nebylo nutné pokaždé se věnovat těm autorským právům. Hmm, taky tam jsou různé obrázky, fotografie, texty z 20. století, ale i tam těch je ještě stále nedostatek. Mnoho těchto materiálů je totiž stále chráněno autorským právem, ale vlastně už to není v té, v té obchodní sféře, Kulturní instituce musí mít možnost využívat tyto materiály pro nekomerční účely, aby je dali k dispozici veřejnosti. Eh, kulturní dědictví eh, musí mít eh, dobrý rámec pro ten ehm, copyright. Je pro kulturní instituce je to vlastně takovou největší prací vyrovnat se s těmi otázkami, které se týkají copyrightu, um, je zde také velký počet eh, děl, která nejsou v té komerční sféře, ale stále jsou chráněna autorským právem. Ti vlastníci práv už je nevyužívají eh, komerčně. Komise navrhla určité návrhy, což by, pracovalo, eh, což by fungovalo pro určitá díla, ale ne pro všechny. Instituce kulturního dědictví se dohodly, že by se používalo speciální systém licencí, ale tam, kde Eh, ty licence neexistují, tak tam by vlastně musely být určité výjimky, ale jinak by to stále zůstávalo určitou strukturální překážkou. Další otázkou je harmonizovat výjimku pro, um, pro účely zachování těch děl. Návrh komise je bohužel více značný. Není tam jasné, zda se to týká i digitalizace, tato harmonizace. A navíc uh, takže pokud by to tam nebylo, ta výjimka, tak to pouze ještě zhorší právní nejistotu a kulturní instituce vlastně nakonec nebudou digitalizovat a nebudou dále dávat eh, další přístup k dalším děl, dílům. Mm, pak je tam tedy myšlenka, že eh, ta veřejná sféra v analogové formě by měla eh, zůstat veřejnou sférou i v té digitální formě. Mm, hovoří se o určitých speciálních právech, Mm, máme zde třeba například často různé reprodukce děl třeba ze 17. století. Tam jsou velice takové složité eh, žádosti o mm, týkající se těch mm, autorských práv. A nakonec musíme, nesmíme zabraňovat Evropanům, aby využívali tzv. vytěžování textu a údajů. To znamená, eh, reforma copyrightu by měla být eh, provedena, aby se tím zabránilo té, nebo aby se odstranila ta strukturální překážka, která brání v přístupu ke kultuře. Ano, mnohokrát vám eh, děkuji. Eh, doufám, eh, že i tlumočníkům se nakonec podařilo naskočit na tempo. Myslím, že to bylo čtyřikrát nebo pětkrát rychlejší než rychlost zvuku. Ale děkujeme vám. A nyní má slovo pan Pěrský. Děkuji vám mnohokrát. Já mám eh, jednu otázku a jeden komentář. Otázka se týká rozhodnutí parlamentu os, před 8-9 lety, kdy byl copyright prodloužen až na 70 let. Uvažovalo se o 90, 60, 50 letech. Rozhodlo se, že to bude 70 let, eh, tedy budou platit autorská eh, práva. A uvažovali, eh, tedy vycházeli jsme z toho, že tvůrci ehm, z toho budou profitovat, ale zjistilo se, že nikoli, že to je právě biznis, který z toho profituje, ten biznis, který distribuuje kulturní statky. Zajímal by mě váš názor, madam Kazin, zdali tato dlouhá perioda, tento dlouhý časový úsek je dobrý, zdali se toho máme držet a už um, dále to neprodlužovat. A další věc. Pokud jde o kulturní dědictví, což je tedy naše hlavní výzva, je jak si oprostit eh, statky kulturního dědictví, knihy, filmy a tak dále, které jsou předmětem eh, sporu o autorská práva, takže oprostit je od těchto sporů. Mnoho evropských filmů eh, nemůže být distribuováno, protože se tady ještě svádějí pře o autorských právech a toto se, totež se týká jiných uměleckých děl. A tudíž moje otázka. Jak přistupujete vy k této výzvě, protože pro nás je to upřímně řečeno bolestivé. Děkuji vám, paní Kazins, máte slovo. Pokud jde o první otázku, tak si skutečně myslím, věřím, že musíme vytvořit prostředí, kdy autoři budou dostávat kompenzaci za e, svá díla, jinak nebudeme mít kulturní dědictví. Myslím, že 70 let je velmi dlouhá doba. Myslím, že je to skutečně velmi dlouhá doba v dnešním světě. Žijeme v období internetu a e, to je velmi rychlé. 70 let e, je dlouhá doba, ale na druhou stranu tady musíme mít rovnováhu. Takže já se domnívám, že musíme mít proveditelné řešení, tak aby bylo zjevné, co můžete dělat s materiálem, který je v držení institucí e, pro ochranu kulturního dědictví. Například, že můžete ten materiál digitalizovat a velká mezera je právě 20. století a to je to, co lidé chtějí vidět. Chtějí vidět materiál z druhé světové války, chtějí vidět materiál ze 60. let, ale mnohé z toho není um, komerčně, tedy životaschopný materiál, eh, komerčně dostupný materiál. Takže tady mm, potřebujeme nalézt řešení. Pokud jde o druhou otázku, E, samozřejmě problémem je objasnit všechna tato práva a vyřešit spory. Myslím, že filmové archívy, hudební archívy, zvukové archívy nechtějí nic jiného, než mít možnost zveřejnit svůj materiál e, tak, aby mohl být použit i v novém kontextu, ale nemohou tak učinit, protože dokonce ten obrázek v tom filmu e, musí mít vyřešena práva. Eh, rozšířené eh, kolektivní licence, to je dobré řešení. Zatím to neexistuje nikde ani přeshraničně, takže tady máme základní strukturální problém. Ano, děkuji vám. Helga Trüppel má slovo. Děkuji eh, Petro a děkuji také Jill Cousins. Já jsem velký velká stoupenkyně Europeány eh, a také autorských práv. Myslím, že je důležité je mít a nepřenechat všechno Google nebo jiným koncernům. Ale chci se zeptat na vaši mm, koncepci autorského práva, pokud jde eh, o to, že by měl být překážkou eh, pro kulturu my se musíme přece podívat také na stranu produkce. Musíme zajistit, že nový kreativní obsah bude vytvářen. A to znamená, že autoři musí být za to placení. jinak to nebudeme mít za několik málo let. Takže v tom tkví ten hlavní střed. A proto jste řekla, že nejste proti platbám nebo placení, ale že chcete, aby instituce kulturního dědictví existovaly, to, na to máte právo, je to ve vašem zájmu. Pak mm, se za to bude muset platit z veřejných rozpočtů. Ano, jako politickou pozici to mm, mohu pochopit, ale problém do jisté míry je v tom, že veřejné rozpočty v poslední době nemají dostatek peněz ani mm, pro Europeánu, ani například městské kulturní instituce v Německu, které znám nejlépe. Takže já sdílím eh, eh, vaši snahu nalézt proveditelná řešení, ale musí být také férová pro všechny občany a myslím zejména také pro tvůrce obsahu. Uvedu ještě jeden jediný příklad, možná je to trochu troufalé, vždy trváme na tom, že Coca-Cola musí zaplatit eh, svým dělníkům, ale já trvám na tom, aby i kulturní pracovníci byli dobře zaplaceni. Chceme mít eh, volný přístup, ale to nemůže být zadarmo. Musíme eh, najít modely a to je vlastně i problematika geoblockingu. Potřebujeme nový systém financování evropských filmů, pokud je nechceme zrušit. Jinak zabijeme evropskou filmovou tvorbu a přenecháme týkáme vše Hollywoodu a Bollywoodu. A o tom jde. Nejsem proti volnému přístupu, protože hudebníci, autoři a tak dále chtějí, aby jejich materiál byl um, čten, uh, sledovan a tak dále, ale chtějí mít také za to um, férový podíl uh, na výnosu. A to je pouze spravedlivé. Děkuji vám, paní Kazens. Um, děkuji. Já souhlasím do velké míry s tím, co říkáte a souvisí to i s předchozí otázkou, musíme zajistit, aby tam byla spravedlivá odměna pro ty, kteří vytvářejí ten samotný kreativní obsah. Hmm, neměli hmm, ten, ten copyright by měl být využívan tak, jak je, nemělo by to být až 70 let. Jak jsem říkala, musíme najít určitý kompromis a musíme na ten kompromis být připraveni. Rovněž si myslím, že instituce kulturního dědictví se snaží poskytovat ty materiály, protože si to žádají učitelé nebo různé odvětví. Ale vlastně ta poptávka není uspokojena. Hmm, protože tam není taková kvalita, jaká je žádána a nejsou to ty jednotlivé části historie, o které největší zájem. Tyto instituce také digitalizují ty materiály, různě je uchovávají, ale vlastně vůbec nedostávají dostatek peněz na tyto aktivity. Ale zároveň si myslím, že mají trošku, že jsou trošku vin, vini tím, že vlastně jsou tam ta speciální práva, Eh, nebo že oni se snaží jak si předat nějaká, nějaká práva eh, pro ta díla z veřejné sféry, eh, kterou jsme vlastně, to, to vlastně byla díla, na, na něj jsme přispěli my všichni, takže tam si také je důležité najít určitý kompromis, určité zlepšení. Děkuji mnohokrát. Možná, že abych se ještě na jednu věc zeptala. Vy jste řekla, že velice často se nejedná ani toliko otázku, zda si může někdo ta práva dovolit, ale že se jedná také o otázku, že je nesmírně obtížné a nákladné vůbec vyjasnit ta práva, zjistit, kdo je tedy ten, kterému ty peníze náleží. Také jste se krátce zmínila eh, o, těch, o tom systému rozšířeného udělování licencí, což známe ze severských států a což zjevně velice dobře funguje a zjevně to vede i ke spokojenosti všem. Myslíte si, že je to model, kdyby se to jaksi rozšířilo na celou Evropu? Šlo by to mohlo by to pomoci jaksi zjednodušení vyjasňování té právní otázky? No, já se... Já chci říct, že nejsem úplně specialistkou na copyright, ale myslím si, že ten systém toho rozšířeného licencování je opravdu dobrý model, ale musí tam být nějaká ta dobrá um, společnost pro zprávu těch práv. Eh, pro kolektivní zprávu a ne ve všech zemích to existuje a také ne ve všech zemích jsou ty organizace důvěryhodné. Hmm, takže je, jde o to, eh, že je to časově nákladné. Potřebujeme tento mechanismus, který je dobrý. Je důležité, aby se ten model rozšiřoval, ale záleží, na mnoha, záleží to ještě na mnoha dalších věcech. Ano, my jsme před časem eh, se snažili otázku práv a povinností eh, takovýchto společností eh, v Evropě vyřešit. Musíme se podívat, zdali to vůbec pomohlo, to, co jsme tenkrát schválili, anebo zdali ještě stále ještě existují problémy v souvislosti s těmito společnostmi. Silvie Kosta má slovo, maximálně dvě minuty. Děkuji za tuto zajímavou a informativní performativní prezentaci. My známe Europeanu velmi dobře a e, oceňujeme e, ji. Vím, že toto je směrodatné téma, téma přístupnosti a že je nutno e, zaplatit tvůrčí práci a také tvůrce, ale i vědce. A to druhé je veřejná přístupnost. Zajímala by mě, zajímalo by mě vaše mínění na reformu autorského práva, eh, na níž se nyní chystáme, právo na výjimky eh, pro reprodukci, dokumentací materiálu, eh, kdy jde o kulturní instituce, knihovny a tak dále. Jde také o nosiče online, tedy veřejně prospěšné, nevýdělečné Možná, že jste viděla návrh komise i naše návrhy, eh, návrhy našeho výboru. Může to být krokem vpřed a za druhé dobrým eh, výsledkem eh, bylo to, co přinesla reforma k těm dílům, kde je obtížné zjistit majitele práv nyní nehovořím o Europeáně, ale o těch, kteří k tomu mají přístup. Nesmí toho být zneužito v rámci piráctví. Myslím ty obsahy, které dáváte online. Nesmí se používat ilegálně. Yeah. The, I think it's really moving. Já si myslím, že se to hýbe dobrým směrem, ale máme pocit, že pokud nepůjdeme k dalšímu kroku, abychom tam umožnili určité výjimky, to, to licencování, to je důležité, aby to fungovalo, aby se to mohlo rozšířit do toho, do toho rozšířeného licencového systému, tak to je všechno pozitivní. Ale potřebujeme ještě určitý záložní mechanismus, třeba pro země, e, které nemají dohody o kolektivní správě autorských práv, a nebo věci, které, na kterých se to netýká. Například pohlednice, nějaké fotografie. Tam zkrátka vůbec ani je dost těžké vypátrat toho vlastníka práv, takže na to potřebujeme určitou výjimku. A co se týče těch takzvaných osiřelých děl, teď jsem zapomněla, na co jste se ptala konkrétně. No, já jsem se ptala, zda souhlasíte s návrhem Eh, který souvisí s přeskumem copyrightu, mm, s těmi eh, výjimkami. A potom, co se týče těch osiřelých děl, tam už je ta směrnice. A eh, aby tedy ta, ta osiřelá díla mohla být zveřejňována, publikována. Ano, ta směrnice o těch osiřelých dílech, ta se týká vlastně velice malého objemu děl je to opravdu, tak to ukážu rukama ten poměr, jak to vypadá s těmi osiřelými díly ve 20. století. Takže spíše bychom se měli věnovat těm dílům, která jsou v té komerční sféře, než není to tak důležité pro tato osiřelá díla. Děkuji mnohokrát. A hmm, ta Tento druh děl není prostě zahrnut do těch výjimek. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku. Eh, rád bych se něco ještě zeptal pana Almeidy. Smím se zeptat na tuto studii? Krásný dobrý den, budu hovořit španělsky, pane Almeido. K vaší studii samozřejmě, protože tady nemáme tolik času, musím být velice stručný. Nechci říct nic o té studii, ale dal byste nám na závěr určité návrhy. Já teď nehovořím o těch číslech, které jste tady uváděl z veřejných výdajů do kultury, ale mohli jste z toho vyvodit určité tendence do budoucnosti? Hmm, například, když se podíváme na stejné daně, na přístup občanů ke kultury, máte nějakou červenou nit, kde by se řeklo, pakliže neuděláme to, to a to, budeme opět v budoucnu konfrontováni s problémy? A nebo jsou tady také jiné údaje, které jsou příznačné, protože byste řekli, toto je třeba změnit. Eh, eh, děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Takže to se teď pokuste zvládnout za dvě minuty. No, když se objevuji před výborem kultury a vzdělávání Evropského parlamenta, uvědomuji si, že Evropa funguje ve dvou rychlostech na základě údajů, které máme v rukou. To je skutečně dramatická situace. Kde je tedy ten proces konvergence? Kde je eh, stádium evropské integrace, když se to netýká kultury? Kultura musí být strategickým cílem Evropské unie a evropského rozpočtu, což dnes není. Eh, víme, že protože mnoho studií to vysvětluje, že každé euro, které je investováno do kultury, má ohromné navrácení pro navýšení HDP celé země a tím pádem pro celou Evropu. Příspěvek kultury k evropskému HDE se počítá zhruba 4 až 4,5 A kromě toho mm, si uvědomuje, že pakliže Evropská Unie prostě si hm, klade takové cíle, jako je inovace, hm, společnost znalostí. Ta kultura je zcela zásadním aspektem. A my jsme si uvědomili, že evropský rozpočet, pro evropský rozpočet je kultura co si okrajového. A proto je třeba, teď bych tedy chtěl mít optimistický přístup k tomu, je třeba tuto situaci zlepšit. Když jsme dříve říkali, že rozpočet Evropský, Evropské unie dává zhruba 0,70 evropského rozpočtu na kulturu, proč si nestanovit alespoň takový evropský standard, že by se dospělo aspoň k jednomu procentu, anebo že by to překonalo jedno procento. Kromě toho domníváme-li se, že evropský rozpočet rozpočet musí celkově se zvýšit v absolutní hodnotě, tak tady musí být také autonomní zdanění a může tady být 3, 4, 5 do veřejných výdajů eh, v Evropě je tady prostě celá řada věcí, která by se dala zlepšit, kromě toho vytváření nových nástrojů, vytváření nových politik, unifikace, eh, unifikace DPH. My jsme prostě eh, celou řadu návrhů již popsali v této studii a jsme ochotni o tom diskutovat do hloubky. Ale pravdou je, že nás tato studie nesmírně, tedy výsledky té studie nás nesmírně překvapily. Co se týče budoucnosti Eh, identifikace evropské kultury, tomu se prostě nevěnuje vůbec žádná pozornost. Eh, mít evropský rozpočet pro kulturu znamená také mít občanskou společnost s větší kreativitou, inovací, mít tedy daleko demokratické občanství. Pakliže toto se nebude prosazovat, pak evropský projekt se dostane do velice vážné krize, do které se vlastně už dostal v posledních letech. Ano, mnohokrát vám děkuji a navrhuji tedy, abychom přistoupili k dalšímu expertovi, panu Messiofu z Bozáru, kulturního centra, jenž se velmi eh, snaží eh, zapojovat se do projektu, eh, které se snaží o e, zpřístupnění kultury a také o oslovení lidí, aby ti našli správný přístup ke kultuře. Pane Mesöv, máte slovo. Dobré odpoledne. Já pracuji pro Bozár, e, tedy e, jeho centrum v Bruselu a také jsem byl poněkud eh, zmatený při přípravě, eh, protože jsem netušil, zdali mám hovořit o finančním modelu Bozáru, anebo spíše o naší práci s veřejností, eh, s publikem, ale mm, snad vás zajímá obojí, takže napřed bych hovořil, pohovořil o našem modelu, který chceme implementovat jako Evropský dům kultury a také bych chtěl pohovořit o situaci ostatních uměleckých center, zejména v oblasti vizuálního umění, tedy vizu, výtvarného umění. A pak e, ještě několik myšlenek o tom, co lze na evropské úrovni v tomto ohledu uskutečnit. Možná, že jste již všichni bozár navštívili, není to tu daleko. Je to vlastně secese komplexní eh, budova, která byla eh, vybudována v roce 1920 eh, Viktorem Hortou. Je to vlastně Bruselské centrum výtvarného umění, je to federální kulturní organizace a máme tři úkoly kulturní program údržba budovy, to je nám svěřeno federálním státem a tak pak, pak také pronajímání třetím stranám, to je jedno z našich řešení, jak generovat zdroje. A jsme nejenom uměleckou platformou, ale také domem evropské kultury. Často spolupracujeme s evropskými předsednictvími, organizujeme tam řadu kulturních pořadů, debat s mládeží, diasporou, migrantů a tak dále. Snažíme se tedy vytvářet i nové příběhy a symboly eh, v souvislosti s Evropou. Uvědomuje, uvědomují si, že většina uměleckých center v Evropě eh, nemá mm, takovéto možnosti jako my několik čísel, milion návštěvníků ročně, eh, to je vlastně průměr obdobných center středně velkých měst. Máme asi 30, podporujeme asi 30 tisíc kreativních eh, pracovníků. Nejde tedy o umělce, ale také eh, zvukaře, kurátory a nejrůznější eh, profese. Toto je několik obrázků k naší infrastruktuře, ale pouze abyste měli představu, jsou tam tedy výstavní místnosti, koncertní sál a tak. To, toto je eh, architekt Viktor Horta, autor projektu budovy. Eh, takže naše financování je založeno na veřejném a soukromém eh, modelu. Ehm, eh, je to tedy prodej vstupenek, veřejná podpora, individuální dary, korporátní sponzorství, nadace. Mm, tato kombinace je pro nás důležitá. Asi 40 získáváme z veřejných zdrojů a je to zejména určeno na infrastrukturální náklady Snad bych také měl zdůraznit význam koprodukcí. Před, je jich asi 5 milionů ročně eh, spolu s evropskými a mezinárodními partnery to realizujeme a údržba budovy, což je také velká investice za posledních deset let a Jedná se o chráněnou budovu spadající do kulturního dědictví a je, její údržba je velmi náročná i pro eh, zemi jako Belgie. Tady máte obecnou představu o našem eh, finančním modelu. 50 z veřejných zdrojů belgických, místních, evropských a zbytek z jiných zdrojů, prodej vstupenek a tak dále. Chtěli bychom eh, do budoucna ještě proskoumat možnosti takzvaných eh, daňových ochran, daňové ochrany. Ještě před dvěma lety to bylo zavedeno pro kina a snad i pro Mm, divadelní eh, oblast a doufáme, že se to bude zanedlouho vztahovat i pro nás. Evropské financování je pro nás také důležité, nejenom z hlediska financování, ale také z hlediska vytváření větších partnerství a eh, spolupráce s eh, jinými subjekty Tady eh, něco k nové roli eh, uměleckých domů nebo center umění v 21. století, eh, protože po kultuře se žádá nový způsob interakce s veřejností a také má sociální roli, totiž posilovat demokracii a také možná budeme jedním z málo fyzických míst, eh, které přicházejí do eh, fyzického kontaktu s občany a vytvářejí takzvané utopie v eh, urbanistickém kontextu kontextu. Eh, vytváříme multidisciplinární platformy pro interakci mezi občany, politiky, umělci a jinými disciplínami. Máme také výchovnou eh, roli týkající se eh, specifických a také cizích komunit, včetně tedy diaspor imigrantů. To je v Belgii, v Bruselu velmi důležité. Máme tady Afričany a i jiné národnosti tuto roli jsme před 20 lety ještě neměli, takže je to pro nás nová výzva akceptovat to a naplnit tuto roli a je to pro nás velmi vzrušující a také máme určitou roli ehm, šířit poznatky, znalosti, což je mnohdy podceňováno veřejností. My skutečně vytváříme inteligenci a snažíme se přinášet v tomto ohledu i řešení eh, současných výzev. Eh, samozřejmě to zapadá do té komplexní nebo globální diskuse o roli umění v dějinách. Toto je citát Olafura Eliassona, islandského umělce, který hovoří, že úkolem muzea je vzdělávat, vychovávat a vytvářet umělecké hodnoty. Jako z borders, online, offline. Uh... Jaké máme největší výzvy, zejména v oblasti výtvarné, výtvarného umění? Eh, je to velký boom v počtu umělců a uměleckých děl, mobilita eh, mezi, eh, jednot, mezi hraniční a v Evropě je 30 tisíc muzeí. Z uměleckých škol vychází ročně mnoho nových umělců, kteří hledají uplatnění a celý sektor tedy e, spoléhá na veřejnou a soukromou podporu. Jsou ale velké rozdíly mezi východem, západem, jihem a severem Evropy. A v tom je také naše zodpovědnost spolupracovat s jinými zainteresovanými stranami, například s východní Evropou a e, balkánským regionem. Je to určitý závazek pro nás. Dále probíhá určitá soutěž mezi uměleckými centry, velkými, malými muzeí, novými, etablovanými eh, mezi těmi, kteří jsou sbírkového charakteru, nezbírkového charakteru a tak dále, ale opět ta eh, vzmáhající se eh, oblast výtvarného umění potřebuje nejvíc podpory. My se nacházíme v centru Bruselu, ale přece jenom se musíme zaměřit i na eh, malé a středně velké eh, městské eh, celky. Tady proběhla jedna případová studie, která možná bude pro vás zajímavá. Eh, týkalo se to státních eh, garancí a eh, cen pojištění v obdob, uměleckých děl v oblasti výtvarného umění. Většina současných výstav může přijít na 1 až 3 miliony eur v posledních letech zaznamenáváme konjunkturu eh, takovýchto eh, výstav. Eh, pojištění představuje 20 až 40 z ceny nebo nákladu na výstavu. Existují k tomu státní záruky, které jsou zcela zásadní na snížení nákladu, ale pouze 17 zemí má tuto vymoženost státních záruk. Belgie neposkytuje státní eh, záruky na pojištění. Eh, mnohdy i eh, půjčovatelé odmítají poskytovat tyto státní garance. chci říci tedy, že potřebujeme ještě více informací, harmonizace a také důvěry od eh, dárců. Potřebujeme ale určitě i eh, zvýšit státní záruky. Ideální by byl celoevropský systém eh, záruk. To by mělo velký dopad i na malé země a na mobilitu umění. Přístup k kultuře to je pro nás eh, eh, výzva pro výtvorné umění, protože my jsme poměrně eh, rozpojení a rozklížení. Potřebujeme ale oslovovat publikum všude, potřebujeme vyvíjet nové umělecké praxe, některé jsou lákavější, potřebujeme také určitou sociální inovaci, vyvíjet nové metody, ehm, jak lépe spolupracovat s publikem. Toto je pouze přestávka v prezentaci. Všechny vás vítáme a zveme příští týden na tuto výstavu Afropolitana. Na eh, úrovni EU, to asi znáte, máme specifické potřeby. V programu Kreativní Evropa dnes eh, kreativita není zmiňovaná jako eh, priorita. A je tam také snížená přítomnost eh, výtvarného umění. My máme tady to moto jednoho procenta, eh, což eh, opakujeme každým rokem, že to musí zůstat eh, naším dlouhodobým cílem. Eh, kultura mm, také v vnějších vztazích Evropské unie je prioritou. Musíme se také otevřít eh, aplikacím vůči neevropským zemím. Musíme podněcovat partnerství, propojovat malé velké hráče, podporovat malé a středně velká města a venkov. Musíme také vytvářet evropskou evropský systém eh, státních záruk pro eh, výtvarné umění. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát za tento přehled o práci Bozáro a o tom, kde vidíte výzvy do budoucna. A jako první má slovo pan Strojevský. Velice mě potěšila vaše informace o problémech s pojištěním. A problém s pojišťováním, to byl program, který jsem, který jsem měl v Polsku Eh, je třeba zaručit pojiště. A máme tady prostě situaci, kdy některá díla jsou pojištěná, některá ne. A jednání mezi muzeji je velice obtížné. Já znám instituce velice dobře. Vaši instituci také navštívil jsem Bozár mnohokrát během polského předsednictví. Jsme tam měli celou řadu aktivit ale vzpomínám si na popis, který byl těžko akceptovatelný a sice vizuální umění. Tady byl rostoucí rozdíl mezi dobře vzdělanými lidmi a těmi, kteří neměli žádné vzdělání v oblasti vizuálních děl. Ti, kteří byli dobré s vizuálními díly, jsou na tom lépe ale zatímco jiní prostě se těžce potýkají s tím, aby pochopili moderní umění. A mm, tady jsou různé formy experimentálního vzdělání v této oblasti pro děti a mládež. Objevuje se to také u vás, provozuje to Bozár, nabízíte mládeži lepší přístup ke kultuře. Bohužel, paní, jo, teď se zapla paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, takže prosím pěkně, já mohu klidně hovořit ve francouzštině, smím jak už jsem řekl, je to opravdová výzva e, a je to stála výzva. Samozřejmě vždycky záleží na tom, o jakém publiku hovoříme. Ti, e, kteří jsou vevnitř, mají stěnou úroveň než ti, kteří procházejí pouze kolem. Před třemi, čtyřmi lety se, jsme se rozhodli vytvářet projekty jako například United Music of Brussels, že jsme dělali koncerty prostě na ulici, eh, což usnadnilo přístup ke kultuře takovému publiku, které by v životě prostě do bozáru nepřišlo. A eh, velkou výzvou pro bozár, stejně tak jako pro jiné, je prostě, aby se podařilo daleko více zapojit občany, nejenom jako návštěvníky, ale aby se účastnili takové globální reflexe a také přístupu ke kultuře, přístupu určitých skupin, například zranitelných, znevýhodněných a tak dále. A v rámci Horizontu 2020 doufejme, že dojde k hledání takových postupů, které by se snažily vyřešit otázku právě většího zapojení veřejnosti, ale to je samozřejmě strategické rozhodování. Není to vůbec snadné a obecně v rámci těchto reflexí na tom pracuje komise, ale prostě eh, získávání eh, veřejnosti, to k tomu dochází až v posledním kroku. Děkuji mnohokrát, Silvia Kosta. Velmi zajímavé bylo velmi zajímavé. Já znám Bozar a vím e, také, co děláte. A jsou to návrhy, které jste zde prezentovali, na které bychom měli e, navázat. Jedno procento kreativní Evropy, to je naprosto jasné. To jsem řekla i v Miláně na fóru. Mě zajímá evropská úroveň. Vy jste tady e, nadhodil dvě zajímavé věci. Evropský systém pojištění, který by podpořil eh, mobilitu a také přístup ke kultuře. A druhý návrh se týká evropského systému záruk. I to mi připadá zajímavé. Eh, například by mohlo dojít k rozšíření eh, záručních fondů EIB, kde tato vaše oblast zatím není zohledněna. A pak ještě něco. V mnoha zemích, kromě nadací, existují i daňové úlevy. V Belgii, eh, respektive v Itálii, máme už dva roky takzvaný umělecký bonus, tedy eh, možnost daňové odečitatelnosti. Eh, to vedlo ke zvýšenému příjmu. To znamená, že když lidé budou investovat do kultury, kulturního dědictví, ale i do divadel, tak to lze odečíst z daní, tedy uplatnit v daňovém odpočtu. Existuje něco takového v Belgii, to bych ráda věděla. No, já nejsem žádný expert na daňové otázky. Ale my, něče, my máme tady jednu daň, která říkáme tax shelter a to je základ pro vstupenky do kin a to se bude rozšiřovat až na performing arts, ale Zatím tedy jsme blokováni do určité míry, ale chceme jít dále. Co se týče evropské záruky, no tak já si myslím, že to je sen. Já jsem objevil zprávy komise z roku 2003, to bylo před 15 lety. No snad teď se to bude jako prohlubeně propracovávat. Já myslím, že by se to vyplatilo udělat to eh, pro ten příští program. Ano, děkuji srdečně. A v tomto případě bych eh, přistoupila k dalšímu expertovi, protože právě eh, tam půjde o obdobné otázky, daňové bariéry, daňové otázky a vůbec vše, co eh, v této oblasti znesnadňuje přístup ke kultuře a také k otázce, co proti tomu. Pane Molina, máte slovo. Děkuji. Děkuji za slovo. Já nebudu tak hovořit o tom systému eh, těch různých daňových eh, úlev, těch tax shelters. Eh, chtěl bych poděkovat za to, že jste mě pozvali. Na dnešní slyšení budu hovořit o daňových problémech, zejména pro takzvané výkonné umělce. Připravil jsem si prezentaci a Kromě této prezentace jsem si připravil takové stručné vysvětlení, mm, které jsem eh, rovněž i zveřejnil v jednom časopise, takže jsem také ještě poskytl k dispozici. Takže o jaký jde problém? Máme zde určité mezinárodní stanění a, jste tam, a v tom je speciální pravidlo pro výkonné umělce. Všechno, ta, ta běžná mezinárodní pravidla říkají, že Eh, osoby OSVČ spadají pod článek 7 podle OECD, hm, protože mezinárodní zdanění je harmonizováno OECD. Eh, OECD koordinuje mezinárodní daňové smlouvy. No a ten článek 7 se týká OSVČ a tam se říká, že pokud nemáte trvalé působiště v jiné zemi, tak platíte daně ve své vlastní zemi. Pokud jste zaměstnanec, tak spadáte do článku 15. Tam se říká, že zaměstnanec platí daně v zemi, v níž pracuje, leda, že eh, jde se, jede se svým zaměstnavatelem do jiné země. A to jsou takové dva obecné principy, mohli bychom o nich hovořit ještě podrobněji, ale většinou s tím nejsou spojené žádné problémy. Ale u těch výkonných umělců a také u třeba sportovců je tam speciální model, článek 17, který převzala většina zemí v těch bilaterálních smlouvách. A tam se říká, že výkonní umělci a sportovci mají být zdaněni v té zemi, kde odvedou nějaký ten výkon, ať už jsou osoboč nebo ať už jsou v pozici zaměstnance. Takže tyto dva hlavní obecné principy jsou mimo a je tam speciální článek pro výkonné umělce a také pro sportovce. Pochází z roku 1963 a říkalo se, že důvodem je, jsou, jsou problém, eh, praktické problémy. Například je tam nějaký boxer, který je v, Mo, v, Mex, v Monaku, kde žádné uh, daně neplatí a pokud by v těch zemích, kde boxuje, se neplatila zrážková daň, tak by tam vlastně nebylo vůbec žádné zdanění. Takže eh, od roku 1963 je tam tento speciální článek. A v roce 87 ještě OECD připravila zprávu a tam se ukázalo, že tam je takové jasné vyjádření nedůvěry. Ve zprávě se říká, že tam jsou jasné důkazy toho, že ta že to vlastně není dodržováno, že ta pravidla nejsou dodržována těmi umělci a sportovci, kteří tedy pak eh, ne, neodvádí ty daně, tají ty své výdělky, eh, přitom většinou tedy mm, to nejsou žádní eh, sofistiko, žádné sofistikované osoby. A takže mm, Nakonec tedy se říká, že vlastně by měli být tyto lidé zdaněni v té zemi, kde eh, mají, mm, kde odvádí ten výkon a potom nakonec by se to ještě mělo dořešit v té jejich vlastní zemi, třeba případné nějaké úlevy nebo tak dále. Jsou s tím v praxi spojené. Můžeme říct, že toto opatření mělo eh, cílit na takové ta, na ta velká jména, třeba Chris Flum, cyklista, Max Zop, bývalý um, eh, řidič, pilot eh, Formule 1, to byli lidé, kteří se přestěhovali do Monaka, vlastně neplatili daně vůbec nikde. Není to proti 95 pro... Oni vlastně um, se liší od těch 95% zbylých umělců a sportovců, ale spadají všichni do stejné kategorie. Tam je jednak je tam problém s možností eh, odečíst si od daňového základu výdaje, eh, takže například eh, pokud třeba francouzská dirigentka Ariane Matiach mm, třeba 20krát mm, do roka v nějakých zemích působí, jede do Polska, do Itálie, do Francie. No a samozřejmě má výdaje, platí hotel, cestovné, má nějaké asistentky a tak dále. A když třeba jede um, řídit nějaký orchestr do Francie, tak je dost těžké vlastně vypočítat eh, tu daň, když je tam třeba tři čtyři dny, mm, jak, jak rozpočítat ty výlohy. Francie má například srážkovou daň, 15%. Je to daň, která se platí eh, z nějakého toho honoráře, takže problémem je to, jak je možné si odečíst náklady. Mm, Evropský soudní dvůr má nějaké tři takové judikáty, ale vlastně v praxi je to stále problém. Dalším problémem je to, když ta daň byla sražena, když tam byla ta srážková daň, ale jak to bude, pokud byste ve své vlastní země chtěli uplatnit nějaký daňový kredit? Třeba ta dirigentka měla celkem 20 nějakých představení v zemích, takže by si z každé země musela přivést nějaké daňové potvrzení, bylo by to zase v každé zemi, by to bylo z jiného jazyka. A další příklad je Rotterdamský filharmonický orchestr, kde je 80 hudebníků, takže tam a ten orchestr cestuje, třeba jede do Německa, tak tam je zase nějaký německý systém. Eh, teď vlastně všichni tito lidé mají, jsou na výplatní listině v Nizozemsku, takže tam by se to vlastně všechno muselo brát v úvahu, ta, ta, ta německá eh, strážková daň. Takže <coughs> problémem je navíc to, že i kdybyste všechny tyto problémy překonali, tak si pak budete muset třeba v Holandsku najmout daňového poradce, a i, i když třeba nebude drahý, tak stejně e, zkrátka to něco bude stát. A pokud tedy ta dirigentka třeba působí ve Francii, tak by se vlastně musela najmout nějakého odborníka na francouzské daňové systémy, a, protože ty daně se musí zaplatit a pak třeba možná vám někde něco vrátí nebo vám dají nějaký ten taxo, e, daňový kredit. Něco je automatické, něco ne, takže jsou tam velice vysoké administrativní náklady, zejména pokud ty vaše výlohy ehm, navazujete na ty své honoráře. Zde také ukazují mapu Evropy, takže každá země má jiný daňový systém, jiné sazby, jiné možnosti ehm, odečítat si různé výlohy. To znamená, představte si, jaké mm, problémy mají ti lidé, kteří působí v zahraničí, kteří působí v několika zemích. Ještě vám uvedu třetí příklad, kromě té dirigentky a toho orchestru. Je to taková gotická raková skupina, která se nazývá Within Temptation, jsou poměrně slavní, možná je znáte. Je skvělá. No a oni mají takový ten svůj eh, autobus, kterým jedou na turné, mají tam 12 techniků, mají tam nějakého agenta, mají tam nějakého manažera a e, na tom turné mm, mají třeba 80 e, výklady, e, pardon, náklady. A teď tedy v Německu, třeba v té Francii, tam ještě zaplatí tu srážkovou daň z toho honoráře. <coughs> Ehm, navíc jsou zde ještě, na, na, na tyto problémy existují některá řešení, například Irsko a Dánsko třeba už několik let nezdaňují umělce, říkají, že nechtějí uplatňovat tuto daň, že si nemyslí, že je to nutné. A Nizozemsko se toho vzdalo v roce 2007 a ponechali to pouze pro umělce a sportovce, kteří pocházejí ze zemí, s nimiž má Nizozemsko daňové dohody. Takže netýká se to třeba Monaka, um, netýká se to zemí, ale je to asi 94%, eh, pardon, 94 zemí. Tam vlastně Nizozemsko rovnou řeklo, my tu daň vůbec nebudeme eh, uvalovat, protože víme, že to je problematické. Další příklad je třeba Spojené království. Tam je dokonce vlastně taková výjimka z toho daňového systému. A tam se říká, že každý eh, může dosáhnout Prahu 11 500 liber který se nedaní a že se to tedy týká i umělců, uměleckých honorářů. Myslím si, že to jsou takové příklady osvědčené praxe. A ještě jedna věc, která je velice zajímavá. Ve sportovním světě je to tak, že mezinárodní organizace rozhodly, že to také už nechtějí po olympijských hrách v Austrálii v roce 2000 eh, se od Vancouveru, eh, nebo řeklo se, že eh, kan, pokud, Kanado, pokud chcete mm, olympiádu ve Vancouveru, nesmíte účtovat eh, těm sportovcům ty své daně. No a pak se to vlastně začalo rozšiřovat. To znamená, eh, i ty týmy, které hrají v těch jiných zemích, vlastně nej, nepodléhají té srážkové daně. Takže to si myslím, že je také docela dobrý příklad. Pak je model OECD, OECD společně, my, my, jsme, my jsme se obrátili na OECD a řekli jsme, e, nemohli byste ten článek 17, ale v roce 2014 OECD řekli, že ho nechtějí zrušit, ale myslím si, že ty jejich důvody nejsou dobré. Rovně, zároveň však OECD e, navrhlo určité omezení, e, určité výjimky z určitých omezení. Například dát mimo zaměstnance, tam by tedy spadali třeba ti hudebníci toho rotterdamského orchestru. Pak by tam byl také ten minimální práh, jako USA nebo Spojené království. A pak ta možnost eh, odečítání výloh. A pak tam jsou ještě výjimky pro činnosti, které jsou dotované z veřejných zdrojů. A to je i v různých těch dalších změ, um, smlouvách. Jaká doporučení navrhuji? Takže za prvé, Nizozemsko, Irsko, Dánsko, to je dobrý příklad, žádná daň u zdroje. To je dobré, ale musí to být pouze eh, u umělců, kteří pocházejí ze zemí, s nimiž máte daňové smlouvy, takže se to nesmí týkat Monáka a dalších. Zrušte článek 17 nebo eh, využijte ty možnosti, které OECD nyní nabízí, ty, ty, ta omezení nebo ty výjimky. A pak ještě taková nová rada. Evropská komise nedávno vydala takový určitý kodex o srážkové dani, která se týká různých eh, tantiem a dividend. A myslím si, že ten kodex by se mohl uplatňovat i na umělce a sportovce. To znamená, je to speciální kodex, který se týká srážkové daně. Evropská komise má také skupinu odborníků, která v listopadu 2015 vydala speciální zprávu která se nazývá Boj s přeshraničními problémy ve zdanění u lidí, kteří působí v zahraničí přeshraničně. Takže to bych rovněž mohl nabídnout jako jedno z řešení. Děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že to pro všechny bylo nesmírně významné a napínavé, protože to je oblast, s nímž se ne vždy bezporumnečně zaobírá výbor pro kulturu. Když se jedná o daňové otázky, tak možná někdy hovoříme o snížené dani z DPH, ale co se týče zdaňování umělkyň a umělců, to se musím přiznat k tomu, že jsem touto formou o to vůbec nevěděla, eh, což jednoznačně ukazuje, že zejména v oblasti sportu, ale abych tak řekla, také těch top umělců. Bohužel stále existují lidé, kteří prostě využívají těch daňových děr, mezer takovým způsobem, že sice a potom dochází k regulaci eh, a ta se dotkne těch, který by se vlastně vůbec dotknout neměla. Dostáváme se prostě do naprosto pokřivené situace. Podívejme se na Monako, Eh, nikdo nemůže akceptovat, že jeden významný německý sportovec má sídlo v Monaku a neplatí tudíž daně v Německu. Hmm, a to je záležitost, eh, které bychom se měli jistě věnovat, pan Stojevský. Především bardzo děkuji za to. Nejprve vám chci moc poděkovat za vaši prezentaci. Eh, pro nás je extrémně významné, přemýšlet o tom, co jste navrhla vy, paní předsedkyně, abychom se soustředili také na daně v oblasti kultury, protože tady je taková řada komplikovaných a komplexních otázek, že bychom se možná eh, na jednom zasedání našeho výboru měli výlučně věnovat tomuto tématu kultura a daně. Chci velice poděkovat panu přednášejícímu. Měli jsme určitý úvod do diskuse panem profesorem Siegfriedem Hemersem, který s vámi, pardon, profesorka, která s vámi spolupracuje, ona nás nedávno navštívila a měla přednášku, ale také kladla určité provokativní otázky, ke kterým se teď vyjádřím. Za prvé, když zdravotní sestra platí daně, tak by je kulturní představitel měl platit také. Nebo tady jsou dvě rozdílné sociální skupiny a tudíž se s ním bude rozdílně nakládat. Jedna bude mít privilegie a druhá ne. Druhá otázka, která byla položena, se týkala daní a daňové úlevy Eh, které by měly být poskytovány pro podporu určitých aktivit nebo určitých umělců. A když se, já se zmiňuji o této skutečnosti z toho důvodu, že většina umělců eh, je vlastně osvč. Zhruba 60% z nich nemají jinou ekonomickou aktivitu a kdyby to nedělali, tak by to znamenalo, že takové daňové úlevy by neměly vůbec smysl, protože by z toho nemohli mít žádný zisk. A to mě připravuje k signifikantní záležitosti, která souvisí s jedním z mých příkladů. Já jsem měl orchestr, který byl vytvořen na dva měsíce, červenec a srpen. Byli tam Češi, Poláci, Bělorusové, hudebníci, kteří hráli, ale díky rozdílům v daních a nákladech Někteří z nich měli z toho vysoký příjem, ale byli tam jiní hudebníci, kteří ještě museli zaplatit jejich vlastní peníze, aby byli schopni se vůbec účastnit té práce v tom koncertu díky těm daňovým rozdílům. A já si myslím, že je významné nejenom, co umělci činí, ale je, protože oni vlastně nesou dál kulturní dědictví. A někdy tady máme zdanění 23%, ale někdy, někde mají zase daňové pobíčky. A e, vaše zkušenosti jsou nesmírně důležité a domnívám se, paní předsedkyni, že to by mělo vyvolat naši potřebu, abychom jedno zasedání věnovali právě jenom otázce daní v kultuře. Děkuji, paní Šojdrová. Promiňte, omlouvám se. Promiňte, tím bychom přerušili náš systém ping-pongu. Pane Mulene, prosím. Thanks, uh, thanks for your intervention. Děkuji za, tyto, za tento komentář. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby se výbor pro vzdělávání jednou sešel a soustředil se pouze na tu otázku daní. Já jsem o tom hovořil vlastně v té prezentaci, ale některé i jiné komentáře k tomu s tím souvisely. Hm, já jsem pracoval na Erasmově univerzitě. Hm, cílem mé dnešní přednášky bylo to, že chceme, aby tam bylo nějaké férové zdanění. Výkonní umělci nesmí být eh, zdaňováni přísněji než ostatní. Vy jste třeba říkal, byl ten příklad s tou zdravotní sestřičkou a umělce. Já jsem hovořil o té situaci, kdy umělec působí v zahraničí v jiné zemi a v, te, v takové situaci je ten výkonný umělec zdaněn mnohem přísněji, mnohem více než ta zdravotní sestra. Takže já nechci nějaké úlevy. Já eh, říkám, že je tam takový ten problém nadměrného zdanění a ten by se měl odstranit. A pak jste ještě dal ten druhý příklad někoho, kdo je OSVČ a má velice nízký příjem a vlastně ani ne, ne, ne, neplatí uh, daně, protože je pod nějakým tím Prahem. A tento výkonný umělec třeba jede do jiné země a třeba ve Francii platí nějaký 50%, v jiné země, třeba v Rakousku 20%, tak pro toho člověka je pak těžké, eh, protože vlastně, když se vrátí do své země, tak pokud on tam sám neplatí daně, tak vlastně nedostane žádný daňový kredit. Takže pro ty malé umělce je to problém. A pak jste ještě ukázal, říkal, hovořil jste o tom, že jste měl ten eh, orchestr na dva měsíce, tam byli umělci z různých zemí. Ano, ano, znám takovou zkušenost a je pravda, že mnoho, často ti umělci to zkrátka nemůžou dělat právě kvůli těm daním, kvůli tomu systému. Děkuji, paní Šojdrová, zkuste to do jedné minuty. Ehm, eh, za tu možnost si vás všechny vyslechnout. Já jsem se dosud eh, nedotazovala, ale tady k, tomuto, eh, k této oblasti eh, mám takovou připomínku. Jedna věc jsou daně, ale jedna věc jsou příjmy. Samozřejmě nám jde především o to, aby umělci, výkonní umělci měli příjmy, eh, a to zdanění bude vždycky věc národních států. Já si myslím, že mm, nejsme schopni si říct, že můžeme z úrovně Evropské unie mít nějaké doporučení v této věci. Důležité je sdílet příklady dobré praxe, ale v případě eh, nulového zdanění si kladu otázku, eh, jak je to etické, jestliže ti umělci eh, vlastně využívají veřejné služby, které jsou placené z daní daňových poplatníků. Takže někdo tam ty peníze za ně musí dát na zdravotní, sociální pojištění a další veřejné služby. Uh, Ehm, já jsem spíš toho názoru, že je potřeba umělce odměnit, mít zakázky, mít posluchače, diváky, mít dobře zajištěná autorská práva a nechat je platit férové daně. To je vše. Děkuji. Prosím, pane Molináre. Já plně souhlasím s vámi potřebujeme, respektive všechny země potřebují své daňové výnosy a já neobhajují pozici, že interpreti by měli být lépe zdaňováni než jiní. Chci, aby byli stejně zdaňováni a nikoli více eh, zdaňováni než ostatní. A to mě přivádí ještě k něčemu. Kdyby eh, země tu srážkovou daň odstranili, tedy v rámci vzájemné dohody nebo úmluvy země eh, přece eh, mohou se na tom dohodnout. Takže kdyby to odstranili, tak na straně jedné by přišli o výnosy eh, od cizinců, kteří by přišli do jejich země, ale na straně druhé by nemuseli dávat ani daňové kredity svým občanům žijícím a eh, vlastně vykonávajícím svou práci v zahraničí. Takže byla by to taková nulová operace. Přijdete o výnosy těch, kteří u vás způsobí, ale nemusí musíte platit těm, kteří eh, jsou vašimi občany, ale působí v zahraničí. Takže je to vlastně eh, nulová suma. Eh, děkuji. Paní Rodríguez má slovo na minutu. Myslím, že už můžu mluvit portugalsky. To je výborné. Takže vám děkuji za prezentaci. nejsem přesvědčena, že by umělci měli platit daně specifickým způsobem nebo jiným. Proč to říkám? V Portugalsku jsme museli prošlit velice těžkým, jsme prošli velice těžkým mm, obdobím úspor, stejně tak jako Řecko a Španělsko. Evropa má pět nejvzdálenějších oblastí a já jsem z Madejry, a byla jsem profesorkou v Brazílii. Představte si, kolik stojí cestovat, kdybych musela sebou eh, vozit hudební nástroje. Letenka mezi eh, Madeirem a Lisabonem stojí 500 eur. Je to dražší, než letět z Lisabonu do Bruselu. To znamená, že tady hovoříme do os, o 8 milionech osoba, osob, které žijí v těch nejvzdálenějších oblastech. A to souvisí s otázkou mobility. Portugalsku máme zvláštní systémy pro placení příspěvku nejenom pro umělce, ale i pro jiné oblasti. Když jsem pracovala v Portugalsku, tak jsem platila daně v Portugalsku, no a pro umělce to platí také, ale oni mají daleko více výdajů. Potom máme jiné skupiny, které přicházejí z jiných ultra, tedy nejzdálnějších oblastí a ty mají daleko vyšší náklady a proto já si myslím, že zdanění by nemělo mít úplně stejné. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Molinár. Tak rovné eh, zdanění eh, zisku, které, který máte po odečtu výdajů nebo nákladu. Například, když jdete z Madeiry do Brazílie, máte náklady eh, i za personál, za cestu. A to byl můj první problém, který jsem vysvětloval, že odpočet nákladů je velmi důležitý, protože jinak je ta daňová sazba hned příliš vysoká. Takže eh, férové eh, rovné zdaňování po odpočtu eh, výdajů. A také jste uvedla příklad učitelky eh, z Portugalska, která hm, působí v Brazílii a to také ehm, ukazuje na rozdíl eh, vůči eh, interpretům nebo umělcům. Když jako učitelka působíte v Brazílii, tak tam třeba jedete na tři měsíce, šest nebo rok nebo ještě déle. Daňová smlouva v článku 15 hovoří, že Brazílie pak má právo zdanit váš příjem a v Portugalsku získáte daňovou výjimku. A za tak dlouhé období je jasné, co jste vydělala, co jste v zahraničí zaplatila, můžete dostat tedy osvoboze, můžete být osvobozena od daní doma. Neříkám, že to je snadné, ale je to mnohem snažší, než když eh, tam jedete jako portugalská skupina interpretů do Brazílie, tam musíte napřed odečíst své náklady a potom se po vystoupení eh, vrátíte a v Portugalsku chcete uplatnit eh, daňový eh, kredit. Ehm, když navštívíte například více rozemí jako umělec, tak ehm, všude třeba zaplatíte srážkovou daň a tak dále. To je můj další příklad problémů, mm, které vedou k vyšším administrativním nákladům u umělců, než Eh, třeba eh, u učitelů, eh, kteří tam působili déle v zahraničí. Takže já bych chtěl mít stejná pravidla i pro umělce. Umělci jsou obvykle na volné noze, jsou daňoví rezidenti svého bydliště a pouze tam by měli platit daně. Děkuji. Mám ještě tři přihlášky do diskuse a Navrhuji výjimečně, že je shrneme a každý eh, tazatel dostane jednu minutu. Děkuji. Děkuji. Já budu hovořit pouze o sportu. Já sám jsem byl profesionální sportovec. Ano, sport také patří do kultury, ale bylo to v době, kdy eh, u nás probíhala transformace eh, v 90. letech a začátkem roku, začátkem tedy třetího tisíciletí. Samozřejmě Každý sport je jiný. Já jsem byl členem klubu, to je jako kdybyste byl členem firmy, nějaké společnosti. A v 90. letech jsem eh, vždy musel podávat daňové přiznání a to byl, byl předpoklad, abych dostal pracovní povolení, například v Německu nebo Španělsku, kde jsem tehdy žit, žil. A, a to eh, jsem eh, musel vždycky předložit, toto daňové přiznání. Takže tady jsou různá práva, práva zaměstnavatelů a zaměstnanců. Některé sporty nejsou uznány v Evropě jako profesionální sport. A další připomínka. Když eh, slyšíme, že někteří sportovci berou až 200 milionů, tak proč eh, by neměl zaplatit i vyšší daně, stejně mu mnoho zbyde. To jsou tedy určité jevy, které vnášejí neklid do společnosti našich zemí. A dále Dánsko. Já jsem e, slyšel, že kdy například Dánové působili v Německu a pak se vrátili do dánské ligy, prvních několik let platili velmi málo a pak e, zase více. To znamená, dánský klub měl určitá pravidla pro cizince. I to je možnost to trošku řídit, protože v některých zemích sportovní kluby jsou vlastně jakýmsi biznisem a musí si hlídat své rozpočty. Děkuji. Silvia Costa, jedna minuta. Vím, že i u tebe je to obtížné dodržet jednu minutu. Pouze na objasnění. Prosím o jedno objasnění dvou odlišných problémů. První je uznání umělce, tedy zvláštnosti umělce, který musí vykazovat určité eh, znaky, například kratší eh, kariérní průběh, eh, v určitých profesích, že pracuje sám nebo ve skupině. To je také důležitý prvek. Takže potřebujeme dvě věci. Jednak eh, daňová rovnost v jednotlivých zemích a to jsou samozřejmě i národní rozhodnutí, i když se domnívám, že by měl existovat alespoň drobný společný jmenovatel. A druhá věc, chtěla bych vědět, zdali ten návrh, který předkládáme, by měl být ještě propracovanější? jak lze zvýhodnit něco, co je v našem zájmu. To znamená, aby umělci eh, mohli cestovat, aniž by byli podrobeni dvojímu zdanění, protože já jsem pochopila, že existuje určité nebezpečí, že eh, nemohou odečíst náklady a pak ještě jsou dvakrát zdaňováni. Děkuji. A Julie Ward je poslední. Jedna otázka, která hm, se týká eh, eh, rizika spojeného s Brexitem koncertem. Já jsem nedávno hovořila na asociaci britských orchestrů eh, na výročním zasedáním a tam jsem předložila podrobný, eh, podrobnou zprávu všech rizik Brexitu a eh, zmíněna byla také problematika zdanění umělců. Ráda bych slyšela váš názor na to. A dále otázka jak si hodnotíme, ceníme umění v naší společnosti? V době úsporných opatření potřebujeme mít e, jiný přístup. Někteří zde hovoří o takzvaném novém dílu, nové e, dohodě, kterou americká vláda v 30. letech minulého století e, přijala. Myslím, že to by byl způsob, jak financovat dobré umělce. Jedním případem eh, nebo příkladem jsou například krásná eh, freska Diego eh, Rivery v Americe a také knihovna ve Washingtonu, kde jsou ehm, sebraná díla obrovského, obrovské hodnoty a to by se nebylo podařilo, kdyby v těchto 30. letech minulého století nebylo došlo k onomu novému dílu prezidenta Roosevelta. Takže pane Molináre, prosím, pokuste se odpovědět během dvou minut. Ano, takže za prvé ta otázka na sport. Jedna z takových poznámek, kterou jste řekl, bylo, že mnoho sportovců nejsou profesionálové, že tedy nemají tak velké příjmy. Příklady my eh, jsme si říkali, že třeba nějaký umělec, eh, pokud je pod nějakým Prahem, tak vlastně neplatí daně. Stejně to je ve sportu. Například někteří mý klienti jsou profesionální golfisté, jsou na nějaké třetí úrovni, takže během roku si tedy něco vydělají, odečtou výlohy a stále je to pod tím Prahem. A pak si něco vydělali třeba v Itálii, v Polsku a tak dále. Tam se to ještě vlastně srazilo tou srážkovou daní. <clears throat> Ta druhá věc, ta je podle mě velice důležitá. Říkáte, že umělci a sportovci, kteří si vydělávají miliony, takové ty, bel, ty, ty velké hvězdy, tak eh, říkáte, že si dokážete představit, že by měli platit daně. Já si to také dokážu představit, ale zatím to není oficiální politikou. Oficiální politikou je to, že se snažíme útočit na ty, kteří se snaží eh, vyhnout se placení daní. O této části se vlastně nemluví. A pak příklad ve Spojeného království. Tam je tedy každý rok ten práh 11 500 liber. USA má také ve všech daňových smlouvách um, Prahy, teď je to asi 30 tisíc dolarů. Takže když se ty země navzájem řeknou, chceme zdaňovat pouze ty největší hvězdy, protože nechceme, aby si odvážili ty, ty tučné honoráře, a ty menší vlastně necháme pod tím Prahem. Takže nebude to třeba 400 eur ročně, ale bude to třeba 20-30 tisíc ročně. A potom vlastně by se tam z toho ti, ti malí vypadá, těch je tak 80-90% v té skupině umělců nebo sportovců. Paní Silvia Kosta, já si myslím, že souhlasíme s tím, co říkáte. Profesionální život eh, je krátký a také často je tam to riziko dvojího zdanění. No a pak, co se týče Brexitu, um, zpráva organizace britských orchestrů, ano, Skutečně tam jsou rizika spojená s TPH, já jsem dnes o TPH vůbec nemluvil, ale týká se to vlastně i zdaňování výkonných umělců, protože v EU jsou um, ty možnosti odpisů, to vlastně to je legislativa EU a pokud Spojené království odejde, tak už si pak vlastně nebudou moci ně, něco odečítat. Spojené království nemá tak dobré daňové dohody s jednotlivými zeměmi EU, jako třeba USA, takže Spojené království pak bude vůči zemím Evropské unie v horším postavení než třeba USA. Hmm, týden se budu účastnit nějakého panelu hudebníků a budu tam hovořit o, jedne, o této věci, že tohle konkrétně je třeba problém spojený s Brexitem. No a pak také hovoříte o tom, že umění samo o sobě je hodnotou. Pokud se nějaká země rozhodne, že nebude uplatňovat srážkovou daň, jako to třeba udělalo Nizozemsko v roce 2007, nebo Irsko a Dánsko neuplatňují tuto srážkovou daň, v roce 2006 um, ehm, to třeba pro Holandsko bylo tak, že oni vlastně přišli asi o 6 milionů eur. Ve Spojeném království jsme to také počítali, a pokud by tedy to učinili jednomyslně, že by neučtovali tu srážkovou daň, tak by to bylo 40 milionů eur. O tuto částku by přišli 40 milionů eur. Takže pokud to učiníte jako jednostranně, tak, tak ta částka nebude tak vysoká. Ale mnohem lepší je, pokud to učiníte bilaterálně. Vy vlastně přijdete o ty e, příjmy z daně, ale zároveň nemusíte vyplácet daňové kredity těm e, zahraničním. Děkuji mnohokrát. My stále hovoříme o evropském jednotném trhu a je absurdní, že tady pořád musíme hovořit o bilaterálních, eh, o dvojím zdanění. Ale tady se ukazuje, že naprosto naléhavě se musíme i v této oblasti dostat trošku dál, i v oblasti daní. Velice srdečně děkuji všem našim expertům. Myslím si, že jsme od vás všech dostali velice užitečné informace, jakož i doporučení, jak s tímto tématem nakládat. A teď rovnou děkuji mnohokrát za to, že jste tady byli. Srdečný dík a, a myslím si, že to si zaslouží opravdu potlesk. A my teď okamžitě přejdeme k eh, projednávání návrhu zprávy strukturální a finanční překážky při přístupu ke kultuře. Jste srdečně pozváni, abyste tady zůstali, ale máte-li jinou činnost naplánovanou, máme proto plné pochopení. Ještě jednou vám srdečně děkuji za to, že jste zde byli a teď dám okamžitě slovo panu Zdrojevskému. Pět minut na představení toho, eh, co jste si tak zvažoval, co by v této zprávě z vlastní iniciativy mělo nebo mohlo být. Začne od eh, stvěr... Děkuji. Pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně. <laughs> Já nejprve začnu něčím, co je pro nás velice důležité. A týká se to v těch překážkách přístupu ke kultuře. Je to vlastně úplně poprvé, kdy se na toto téma díváme holisticky a ne pouze nějak roztříštěně. Důležité v přístupu ke kultuře jsou dvě věci. Za prvé, každý občan Evropské unie má právo na kulturu, účastnit se kulturního života. To je nescizitelné právo, které je v, evropských, eh, v evropské legislativě. A druhá věc je to, že každý, eh, že, že účast občanů v kulturním životě je také důležitou podmínkou pro další rozvoj Evropy. Rovněž bychom jasně měli chránit legislativou kulturní rozmanitost. Přístup ke kultuře by měl být klíčovým cílem všech orgánů EU. Mm, je důležité zaprvé školit umělce nebo vzdělávat umělce, za druhé vzdělávat e, i to publikum vlastně a za třetí vytvářet příslušnou infrastrukturu, kde se mohou umělci a publikum setkávat. Je také důležité mm, formovat e, nebo ovlivňovat e, kulturní potřeby potřeby v oblasti kultury. To je cílem jednotlivých zemí Evropské unie. Dále si musíme, musíme kulturu pojímat v širokém slova smyslu. Patří tam výkonní umělci, samotné a představení, činnost občanů a také kulturní dědictví. Máme problém. Problémem je ani ne tak um, jak se dodávka kultury, jako spíše poptávka po kultuře. Máme k dispozici studie, a, které nám jasně říkají, že zkrátka mnoho eh, evropských občanů nemá zájem o kulturu, nemá zájem o nějaké kulturní projekty. Oni říkají, že zkrátka nepocitují žádné, že nemají žádné kulturní potřeby. Um, Jedná se také o to, že v každé členské zemi je ta úroveň eh, zapojení do kulturního života jiná, je tam i jiná ta kvalita. Také je zde věc znalosti kultury, protože to je klíčový předpoklad pro určité uspokojení z kulturního představení. Nyní tedy, co se týče těch jednotlivých překážek. Chtěl bych zdůraznit, že klíčovými překážkami jsou finance, peníze, za druhé vzdělání, nedostatečné vzdělání a třetí překážkou jsou strukturální překážky. Takže to jsou tři takové klíčové bariéry. Pak, ta, pak je tam ještě čtvrtá bariéra, technologická. A já teď stručně pohovořím o jednotlivých překážkách. Za prvé, peníze. Hmm Máme dobré příklady toho, eh, nebo teď jsme slyšeli dobré příklady toho, jak je důležitý daňový systém a jak třeba to může být poškozující, pokud ten daňový systém je spletitý, neprůhledný. Druhé, druhé téma, vzdělání těch samotných občanů, kulturní vzdělání, nějaká osvěta vůči kultuře. Mm, část občanů zkrátka není dostatečně kulturně jaksi vzdělaná. Takže je důležité, abychom jak mladé, tak starší vedli ke kultuře. Takže chtěl bych, chtěl bych to zdůraznit, že je to důležité, abychom lidi vedli ke kultuře, aby vlastně pak, e, abychom je vedli k tomu, aby se účastnili těch kulturních akcí nebo statků. A pak bych chtěla ještě zmínit jednu takovou psychologickou věc. V Evropě se tak všeobecně přijímá to, že lidé se chovají ke kultuře poměrně vlažně, že tam nemají příliš velký vztah, takže to je také mm, problémem. Potom ta čtvrtá bariéra, nebo struktu, strukturální problém. Čím Potřebujeme dobrou infrastrukturu, aby tedy ta, třeba ta divadla nebyla příliš daleko. To je také eh, důležitý faktor pro to, aby se lidé více účastnili kultury. No a potom ty technologické bariéry. Hmm, známe, jaké jsou ty tradiční formy. Jdete do divadla, přečtete si knihu, ale o, takže o těchto způsobech toho víme poměrně dost, o těch tradičních způsobech konzumace kultury, ale dnes jsou zde nové způsoby, zejména přes internet a no, o tom je tedy třeba ještě si něco dozvědět. Takže to je z mé strany vše, děkuji. Ano, děkuji vám za tento rozsáhlý přehled toho, co e, zamýšlíte vepsat do své zprávy. A nyní začneme se stínovými zpravodají. začneme paní Rodriguez. Dvě minuty. Děkuji. Paní předsedkyně, budu mluvit portugalsky. Tento návrh nám umožňuje eh, pochopit transverzalitu celého tématu týkající se překážek přístupu ke kultuře. Eh, je tady samozřejmě nesmírný význam k tomu, abychom se dohodli na tom, před jakými výzvami stojíme. Musíme samozřejmě posílit vzdělávání, abychom odstranili eh, tyto překážky přístupu, nebo ale, abychom alespoň částečně vymítili jakou třeba nechuť ke kultuře. Eh, co se týče vytváření partnerství, Tady můžeme mít úspěšný dopad. Podívejme se na spolupráci mezi školními zařízenými kulturními institucemi a přeshraniční spoluprací. Tento, toto partnerství je nesmírně významné, aby se překonávaly překážky v oblasti přístupu ke kultuře. Vzdělávání směrem ke kultuře je nezbytné a členské státy by tedy měly také snížit náklady pro mladé lidi, staré osoby a zranitelné skupiny. Ehm, jedním, jednou z největších překážek ehm, jsou finance, kterým a tím trpí zejména země, kde musely být prováděny velice vysoké úspory. A ehm, ve zprávě se také vyskytuje zmínka o tom, že tady je nedostatek zájmu o kulturu. Já bych to nenazvala nedostatkem poptávky. Je třeba už na prvním stupni základních škol v lokálním i regionálním měřítku povzbuzovali e, žáky pro zájem o kulturu. Je třeba snižovat tyto překážky, s kterými jsou konfrontováni občané ve vzdálených oblastech, venkovských oblastech a nejvzdálenějších oblastech eh, jednotlivé státy mají kompetence v kultuře, ale evropská úroveň by přece jenom měla hrát významnou roli pro umožnění mobility. Děkuji. Děkuji vám. Martina Michels má slovo. Ano, děkuji vám za velmi rozsáhlou zprávu a za zdůraznění kulturní statistiky a zejména za zaměření na podporu kultury z veřejných prostředků. Moje otázka je, co vlastně všechno chceme podporovat, protože tady jde o eh, mnohostranou kulturní infrastrukturu od divadla až po sociokulturní centrum, od eh, muzeí až po eh, knihovny, galerie, kde bude uchována naše kulturní eh, paměť nebo také umělecká tvořivost podněcována. Eh, také je, mě zaujala kultura jako eh, průřezový úkol orientace na kulturní mainstreaming podle paragrafu 4 a 5. Za třetí, eh, lecos mi ale připadá příliš nekonkrétní, abych rozpoznala, kam se máme ubírat. Například paragraf 9 o investicích do kulturního a kreativního odvětví. Tady nejde pouze o ekonomický růst a pracovní místa. V této branži eh, vzniká stále ještě největší část všech kulturních artefaktů současnosti. Eh, Kni knihy, filmy, hudba, obrazy. Někdy to je eh, dotováno, někdy nikoli. Ehm, správné je rozšířit eh, redukovanou daňovou sazbu, ale musíme také hovořit o nedobře placených pracovních místech v této branži, protože oni jsou bariérou i pro kulturní dialog ve společnosti. A za čtvrté, eh, všechny otázky ehm, po autorských právech v takzvaných institucích GLEM, to znamená galeriích, archivech, muzeích, knihovnách, eh, přicházejí zkrátka. Ty původní návrhy směrnice o autorských právech eh, jsou, myslím, nedostačující a překážky v přístupu ke kultuře eh, jsou spíše upevňovány než odstraňovány. Těším se na spolupráci a Omezují se zatím na eh, tyto připomínky či námitky. Děkuji. Madame Bild má slovo. Děkuji. Ano, vy nám navrhujete jako vysvětlení nedostatek vzdělávání lidových vrstev který by jim, jim bránil v porozumění kultury, ale můžeme se také zamyslet nad kulturní nabídkou, která je podporována velice velkoryse z veřejných zdrojů a nevždy odpovídá eh, po ptávce osob. Podívejme se na festival v Avignonu, eh, kde eh, prostě je tento festival velice oblíbený a máme tady také nejlepší umělce. Dnes ovšem eh, to není tak významné, protože tady eh, začíná intelektualismus a to diváci nechtějí. Eh, a to se stalo tedy s festivalem, který je nejslavnější, velice známý ve světě a nejslavnější ve Francii tedy předtím, než se budou urážet eh, ti, kteří jakoby nerozumí kultuře, je třeba hledat možnosti, jak uspokojit eh, většinovou poptávku, než uskutečňovat svá vlastní přání. Já jsem francouzská a myslím si, že si tady je potřeba ještě hodně toho udělat. Děkuji vám. Děkuji. Silvia Costa na minutu. Ty jsi molto interessante. Já myslím, že eh, to bylo velmi zajímavé a děkuji zpravodaji. Skutečně ta zpráva je velmi zajímavá a mohla by být vnímána i jako přínos eh, do tohoto slyšení. I struktura je dobrá. Chci říct si nasledující. Úvodem si řekl, že někdy máme data i od Eurobarometru, ale upřímně řečeno těch je stále velmi málo je potřeba ještě prohloubit pro Evropský eh, rok kulturního dědictví. Jde také o poptávku ze strany občanů, možnou poptávku, nejenom o nabídku. Eh, pokud jde o strukturální překážky, tak eh, snad je tady jedno téma, k němuž mají otázky všechny země a to jsou otázky managementu, participativní modely. To je něco, čeho jsme se dotkli i my v naší zprávě. Myslím, že je užitečné eh, si připomenout, že komise toto téma vlastně smetla ze stolu. Občan má právo znát kulturní dědictví tak, aby se mohl eh, seznámit s kreativní činností a měl k tomu i fyzický přístup. To je právo, které musíme umět ocenit jak si sám eh, předeslal, ne všechny země podepsali tuto úmluvu, eh, jde o to, že když eh, je předložena kulturní nabídka, je nutno znát metodiku, tak abychom se postarali o maximální participaci. Kulturní dědictví nemá pouze turistům, ale i pro vlastní občany. To se někdy opomíná a e, platí, platí to tedy e, pro celou část, která se zabývá přístupovými potížemi, včetně jazykových. Například eh, jsou země, kde se něco nabízí pouze v jednom jazyce a nikoli pro jazyce migrantů. Egyptské muzeum v Itálii například nechalo přeložit i nápisy eh, nebo ukazatele eh, do arabštiny, aby se přizpůsobilo migrantům. Takže tady Tady jde nejenom o kulturní eh, management, ale kulturní nabídku. To je nutno zdůraznit. Srdečně vám děkuji a nyní bych chtěla požádat ještě komisi o stanovisko. Pane Zafieri, pokuste se to zvládnout během dvou, tří minut. Děkuji vám. Pouze chci eh, vyjádřit své ocenění eh, tomuto velmi zajímavému slyšení a chci také zdůraznit práci kolegů z Eurostatu, kteří vlastně um, přispěli svými daty. Pokud jde o mobilitu a překážky mobility, sítě. E, to je naše e, stálá priorita. Už jsme na tom pracovali letos i v loni. Profesor Molinár byl jedním z našich hostů hlavních a tomuto se budeme nadále věnovat, protože je, velmi tu, je to velmi důležité a jde to pouze e, v součinnosti s členskými státy, abychom zlepšili jejich, jejich praktiky nástroj se nám nabídne i letos na eh, Radě pro kulturu. Opět to zdaňování, ta otázka zdanění bude naším tématem. Pokud jde o zprávu, velmi rychle. Já podporuji to, co právě řekla paní Kosta, protože si myslím, že ty problémy jsou komplikované a také data ukazují, když eh, se ponoříte více do hloubky, tak například je tady eh, eh, rozdělení mezi venkovem a městem, ale není stejné ve všech, ten rozdíl není stejný ve všech zemích. A ehm, to je asi eh, ten hlavní eh, tedy eh, rozdíl. Samozřejmě i problematika vzdělávání. Čím vyšší je vzdělávací úroveň, tím vyšší je účast na kultuře, to je jasné. Takže ehm, musíme také zlepšit nabídku kulturní jednoznačně a musíme také trvat na tom přístupu založeném na komunitě komunitárním principu, to znamená, eh, nebo na komunitě. To znamená účast na životě komunity a um, pak lze oslovit i ty, kteří uh, vlastně jsou těmi nejpotřebnějšími. Uh, to znamená nemají takový, uh, takovou možnost přístupu nejenom z finančních důvodů, ale i z jiných důvodů. Takže tady se snažíme vyrovnat ten terén s našimi možnostmi a samozřejmě oceníme podporu parlamentu v tomto ohledu. Já vám srdečně děkuji. V tom či onom případě eh, můžete mít pravdu, že možná nemáme tu správnou kulturní nabídku, abychom oslovili všechny. I o tom asi budeme muset uvažovat. Vidím to taktéž. Já vám srdečně děkuji a závěrem ještě jednou dávám slovo panu Zdrojevskému a připomínám, že závěrka pro pozňovací návrh je 2. březen v 10 hodin a hlasovat pak budeme 25. dubna. Pane Zdrojevský, máte slovo. No, děkuji, já bych už jenom chtěla poděkovat všem, kteří vystoupili v diskusi a stručně se ještě vyjádřím k jejich komentářům. Paní Rodriguez, plně souhlasím s tím, co jste řekla a chci zdůraznit, a potrhnout tuto bariéru, která plyne z nedostatečného vzdělávání. Hmm, máme z... Hmm, musí tam být alespoň minimální vzdělávání, které nám vlastně umožní potom chápat nějaká ta kulturní díla. Pak bych ještě chtěl tak trochu skromně zmínit druhou věc. Je důležité, aby se snižovaly třeba náklady nebo vstupné pro mladé, ale to už je úkol pro ty místní a regionální um, zprávy. Ale v Evropě už se to trošku začíná uh, dít, protože třeba některé země se rozhodly, že třeba děti mají mít vstup zadarmo do muzeí a tak dále. No ale potom ještě ten nedostatečný zájem o kulturu, to jsem zmínil jako specifickou samostatnou překážku a vycházeli jsme z konkrétních údajů. Uh, podle nichž asi 50% říká, 50% lidí říká, že zkrátka mm, nemá zájem o kulturu. Hm. Eh, chybí jim kulturní potřeba, potřeba kultury, hm, je to možná hm, vlastně nedostatkem jejich vzdělání nebo toho, ta škola možná je měla nějak k tomu vést. Eh, další um, otázka. Eh, můžeme, je tam článek 4 a 5 a pak článek 9. Tady ano, máte pravdu, že je důležité to podrobněji vysvětlit a jsem ale optimistický, že se nám to podaří. A děkuji e, také za to, jak to doplnit, protože mi to vlastně pomůže v té další práci. Paní Belc eh, měla takový stručný komentář. Já jsem schválně nehovořil o takové té elitní kultuře, o takových těch, eh, takové té kultuře ve slonovinové věži. Mm, máme zde v Edimburský festival nebo Avignonský festival. To jsou nádherné festivaly, jsou velice známé v Evropě ale mají vysoké náklady a, a občas eh, právě ty vysoké náklady někoho zlobí. Já to nechci kritizovat, ale chci hovořit spíše o rozmanitosti, o kulturním dědictví, o zachování, o takové alespoň základní infrastruktuře. Ale děkuji i za tento komentář. Také chci říct, že plně souhlasím s tím, co říkala paní Kosta. Podle mého názoru to jsou klíčové oblasti, hodně o nich hovořím. Například naši hosté hovořili o těch různých příkladech, pak je tam ten rozpor mezi venkovem a městem, i třeba genderový aspekt, protože tam třeba ten uh, rozdíl je 2, 2%. Ženy se o 2% více účastní kulturních akcí než muži. Ale souhlasím s tím, že musíme mít eh, lepší po, mm, poznatky o těchto věcech, potřebujeme více údajů. No a co se týče našemu hostu z eh, Evropské komise, eh, oni hovořili o Eurostatu. Eurostat učinil velký krok kupředu v tom období do roku 2016 mají kvalitní údaje, máme zde eurobarometr a další různé statistické výzkumy já jsem o tom schválně hovořil, protože to je statistika, která je kvalitní a s kterou budeme i nadále rádi pracovat. Děkuji vám mnohokrát za mm, toto velice podnětné, zajímavé odpoledne. Připomínám pozměňovací návrhy do 2. března poledne a teď vás ráda propustím do vašeho zaslouženého volného večera. Děkuji mnohokrát za to, že jste se zúčastnili zasedání našeho výboru. Uvidíme se opět zítra na stejném místě v 9 hodin ráno a děkuji ještě jednou také tlumočnicím a tlumočníkům i vám přeji krásný večer. Takže zítra shledanou.